Takže, milé kolegyně, milí kolegové, navrhl bych, abychom zahájili naše zasedání. Někteří jsou ještě na cestě, ale já jsem známý tím, že se snažím zahajovat naše zasedání vždy přesně. Máme v našem výboru návštěvu pana doktora Edmunda Stoibera který je naším hostem, je vedoucí eh, vysoké skupiny odborníků k tématu odbourávání byrokracie. Jak vůbec k této návštěvě došlo? Pan doktor Stoiber byl hostem na konferenci předsedů výborů a mě to nesmírně imponovalo i to, co říkal k tématu ochrany životního prostředí, že problém životního prostředí není problém životního prostředí jako takového a tam, kde vznikají konflikty, to není vždy způsobeno ekologií. A já jsem se domníval, že by bylo dobré, kdybychom pozvali pana doktora Štojbera k nám do našeho výboru, protože mm, v roce 2007 byla zřízena vysoká skupina pro odbourávání administrativy, hry ji zřídil pan Baroso a tato skupina se skutečně nesmírně snažila zpracovat zprávu týkající se toho tématu a my si velice rádi vyslechneme výsledky této práce abychom o tom také pohovořili, protože o tom hodně často diskutujeme eh, i eh, se souvislostí naší problematiky ekologické, kde je možno vytvořit novo, mnoho nových pracovních příležitostí. A zároveň tady máme jubileum 20 let existence vnitřního trhu jednotného. A Eh, my si jistě vyslechneme, že ekologické zákony jsou různým způsobem implementovány v členských státech a různě se s nimi nakládá. A proto se velice těším na to, co uslyšíme. Velice vás tady vítám. Velice srdečně vás vítám na našem ekologickém výboru eh, pro veřejné zdraví a a ochranu životního prostředí. My jsme největším legislativním výborem v parlamentu, máme 70 plných členů a no, říká se, že v oblasti ekologie pracuje 80%, pardon, je vypracováváno 80% všech ekologických legislativních zákonů a záměrů. Eh, čili leco se nám podařilo již změnit. Vítám vás srdečně, pane doktore, a dovolím si vám hned dát slovo pro vaši prezentaci. Mikrofon, prosím, pěkně. Mikrofon, prosím, pěkně. Mám nesmírnou radost z vašeho pozvání, protože to není tak běžné aby předseda eh, skupiny poradců na vysoké úrovni zřízené komisí byla tak často zvána parlamentem i výborem regionů, komisí a především také radou členských států my či, jsme činí od roku 2008, od roku 2009. Nejprve se mm, naše skupina sešla proto, aby pracovala dva roky. Je to čestná funkce, jsou zde zastoupeni vysoké osobnosti z nejrůznějších států členských Evropské unie, kteří nejsou placeni, dělají to skutečně dobrovolně a proto možnosti této komise jsou také svým způsobem omezené. Eh, Já jsem byl několikrát v právním výboru Evropského, výboru ve výboru, eh, Evropského parlamentu ve výboru pro kontrolu rozpočtu, ve výboru pro vnitřní trh a vedl jsem celou řadu zajímavých debat v nejrůznějších politických skupinách. Myslím si, že je důležité, aby parlament viděl, jaké problémy vznikají byrokratizací našeho života a že je trvalou úlohou pro Evropu v této, v této záležitosti situaci zlepšit. Ehm, rád bych předeslal, co se týče problematiky byrokracie, že tady je také určit ty hospodářský kontext a to, co je důležité, také politický kontext. Dovolte, abych vám dal dvě čísla. Bývalý komisař pro průmysl Verheugen kdy si jmenoval číslo 680, 600 miliard eur. Eh, podle jeho propočtu mm, eh, toto číslo je globálně vydáváno že tedy 600 miliard výdajů způsobuje byrokratizace a implementace různých legislativ. Evropská komise sama za sebe vychází z toho, že to, jaká zátěž se dává ekonomice, na základě pomenování implementování evropských zákonů způsobuje zhruba 124 miliard eur pro ekonomiku. To je tedy číslo, z něhož vychází Evropská komise. Toto číslo bude možná o něco vyšší. Ono je to tak, že evropské právo v 27 šesti členských státech dělá 50% a národní eh, zákony dalších 50%, nebo 60% podle toho, jak ty proporce vypadají. Ale zhruba tak vypadá řádová velikost, abyste si mohli to zhruba představit. Tato ekonomická otázka se stává stále důležitější samozřejmě. Když dnes otevřu noviny a vidím Mezinárodní měnový fond, tak eh, Eh, konec konců prostě se tady tvrdí, že náš kontinent eh, je starý zkostnatělý, přebyrokratizovaný a eh, je odsouzen k zániku když si vyslechnu Camerona na jeho stranickém sjezdu, kde proklamuje zánik ekonomiky a stěžuje si na nadměrnou byrokracii. Když se podívám, co včera řekla spolková kancléřka eh, k výsledkům kontrolního výboru rozpočtu, No, tak je to všude to tež. Všichni si stěžují, ale lidi mají pocit, no ano, ano, i nejvyšší politici si stále stěžují na byrokracii, ale vlastně se nic neděje. Takový je dojem občanů. Ono se sice něco děje, ale pro lidi venku to není viditelné, že by se na tomto procesu intenzivně pracovalo. A je tu ještě druhá záležitost. Byrokracie je důležitá právě proto, že celá řada malých podniků, které jsou substancí hospodářství v Evropě, malé podniky si s přibývající měrou stěžují na nadměrnou zátěž administrativou. My jsme byli pozváni malými podniky, eh, naposledy v Lisabonu pozvali nás malé portugalské podniky, ale byly tam i podniky z Holandska, z Německu a na našem zasedání, jenom jako příklad 3. května, eh, jeden malý podnikatel z Cách, eh, který vyrábí vysoce kvalitní reprobedny eh, z mm, kvalitního materiálu, stěžoval, stěžoval si na své čiré zoufalství, že kromě celé řady předpisů v ekologické evropské legislativě musí splňovat celou řadu předpisů ze směrnice týkají se odstraňování elektrického šrotu. Konkrétně to pro něj znamená, aby dodržel zákony o bateriích, o nařízení o obalech, REACH, označení EC, ekodesign směrnici a celou řadu nových závazků jako registrování v rejstříku použitých elektrických přístrojů, označování produktů, měsíční a roční hlášení prodaných množství i nulové hlášení, pakliže nic neprodal. To jsem chtěl dát pouze jako příklad. A ten člověk byl skutečně blízko tomu, aby to vzdal a řekl, tedy to už na sebe nevezmu, není možné, abych všechny tyhle ty předpisy splnil se třemi, čtyřmi zaměstnanci. A teprve, když si vzal k ruce profesního, profesního člověka, který mu to poskytoval jako službu, aby se prostě proklestil v celým tím zákonodárství, platí mu 300 euro za rok a tento člověk mu umožňuje prostě tohle plní. Tento podnikatel je teď eh, spokojen, protože dost vstává, splňuje všechny ty předpisy, ale e, tento příklad znázorňuje dostatečně, jaká velká zátěž pro podniky tím vzniká. A teď bych rád něco řekl k politickému aspektu odbourávání byrokracie. Nechme teď stranou eurokrizi. Stále se zvyšuje tlak nejrůznějších úprav a to snižuje akceptanci Evropy v očích veřejnosti ve všech 27 zemích Evropské unie. Když se podíváte na výsledky Eurobarometru, nejnovější průzkumy Eurobarometru z jara tohoto roku, ukazují, že ku příkladu na otevřenou otázku, co si vybavíš, když se řekne Evropa, v Německu 43%, a to je, se velmi zvýšilo toto procento, 43% Němců na otázku, co, co se ti vybaví, když slyšíš Evropa, byrokratická mašinérie, která pro nás znamená jenom zátěž. Obdobný počet eh, dotazovaných v Rakousku, v zemích Beneluxu, ve Velké Británii a ve Skandinávii. Tam eh, prostě se pohybují eh, šetření a odpovědi eh, v tomto duchu mezi 45% a v průměru více než pětina občanů žijících na území celé Evropské unie dává jako první odpověď na otázku, co se ti vybaví slovu Evropa. Byrokracii nadměrnou byrokracii. To znamená, že navzdory rostoucímu významu Evropy pro legislativu, politická diskuse v členských státech začíná často až tehdy, když dávno došlo k zásadním rozhodnutím v Bruselu. To znamená, teprve při vykonávání eh, toho zákona vlastně začíná ve jednotlivých členských státech ta vlastní diskuze, co to tam vlastně dělají, co to rozhodli, ale to už rozhodnutí dávno padlo a tam už jsou možné jenom drobné korektury. A pak jsou zase stále další a další úpravy, které u dotyčných občanek a občanů nenarážejí na akceptanci, ale spíše na nevoli. Vezměte si třeba ty nové energii, eh, energii spořící žárovky anebo plány Komise Evropské unie snížit spotřebu vody tím, že budou předepisovat nové hlavice do sprch anebo vodovodní kohoutky. Eh, dámy a pánové, Teď bych se rád eh, zaobýval Německem, jednou z největších zemí Evropské unie. Já jsem se totiž pokoušel spočítat, kolik právních příkazů za posledních pět let Měřili jsme od roku 1998 do roku 2005, kolik právních příkazů nové povahy bylo uvaleno na podniky a občany Německa. To znamená nejenom směrnice, ale různé dispozice, ustanovení a tak dále. A to je přes 21 tisíc nových předpisů. A teď, kolik z toho bylo iniciováno v Bruselu a kolik z toho národními parlament, národním parlamentem a překvapivě, 85%, to znamená 18 tisíc předpisů zešlo z Bruselu a jenom 3 tisíce z národní úrovně. Poměřeno na spravodajství o tom máme příliš málo nebo příliš moc spravodajství o evropské úrovni a intenzivní spravodajství o národních legislativních úpravách. A to je taky problém. Chci to tady zmínit. Podstatnou příčinou a pro zvyšování evropských úprav, zejména v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, potravin, je třeba nahradit nejrůznější předpisy v 27 členských státech v rámci jednotného trhu, aby to usnadnilo podnikům jejich aktivity. Také se to vyžaduje ale z toho samozřejmě vyplývá stálý tlak přizpůsobování se tomu, co přináší to zjednodušování z evropské úrovně, ale vede to samozřejmě na druhé straně stále k tomu, že občané se příliš pozdě dovídají, co se právě upeklo v Bruselu a dovědí se to, až když jsou s tím konfrontováni, když to členská stát nebo dotyčný region implantuje. Jednotná evropská Eh, legislativa je nutná pro evropskou ekonomiku na světových trzích. Ale jak obtížné to je v konkrétních jednotlivých případech, to vidíme například v diskuzích o rýči, o tedy nařízení týkající se chemikalích. To je stále tematizováno. Na jedné straně rýč dává mezinárodní bezpečnostní normy při kontroli chemikálí, protože evropské normy jsou modernější než americké. Dokonce Čína zřídila v Helsinkách v sídle Evropské agentury pro chemické látky e, zastoupení pro sledování jejich činnosti. Ovšem druhá strana mince je, e, že to přináší více byrokracie, zejména pro malé podniky. A teď se dostanu k něčemu dalšímu. Když chování občanek a občanů i podniků je tedy dvojznačné a velice rozporuplné, protože na jedné straně se unizóno stěžuje na byrokracii. Na druhé straně se stále žádají nové regule ke zlepšení života když se podíváte na ochranu životního prostředí, pardon, na ochranu spotřebitele, na bezpečnost potravin, na ochranu eh, životního prostředí, tak už se nežádá tak zvaný způsobilý občan, ale už se žádá, už tady vidíte jednu občana, který se snaží chránit sám sebe. A proto tady máme trvalý problém, který nikdy nevyřešíme. Tisíce poslanců, tisíce úředníků v 27 členských státech plus na evropské úrovni se zaměstnávají denodenně s tím, aby zlepšili život lidí já prostě se domnívám, že každý návrh legislativy vznikne proto, že tady je snaha vyřešit nějaký problém. A cíle, které tím sledujeme, jsou v podstatě také správné a čestné, zejména po katastrofách a krizích se také e, žádá například zlepšení, větší bezpečnost e, hospodářské soutěže. A další věc, to jsou rozpravy, které se samozřejmě vedou mimo parlament. Konec konců otázka byrokracie je také velkou otázkou celého rozpětí a vlastně toho vztahu mezi touhou po svobodě, ale zároveň nezbytností upravit určité normy. Já jsem přesvědčen o tom, že právě toto spojení, tuto relaci mezi svobodou na jedné straně a bezpečím na druhé straně musíme lépe vyvážit. Čili menší obtěžování v otázkách každodenního života od zakřivení okurky až po velikost eh, soli ve slánce, jako sol, eh, zrníček soli. A to bych vám rád eh, dal na srdce vám poslancům, protože samozřejmě vidím, že zejména zde v grémium parlamentu, nebo v gré, i na grémích, v grémích parlamentu, v grémích rady a komi, no, komisi radši teď nechám, když se jedná o nové zákony, o nové směrnice, tak je to vždycky politický kompromis. Jedni chtějí to, druzí chtějí to a celý ten proces trvá dlouho, pak ještě se sedí dlouho do noci na radě a pak se prostě vyjedná politický kompromis, vytesá se politický kompromis a všichni jsou šťastní, že k němu dospěli. To je ale znak demokracie, ale při snahách dospět ke kompromisu se zpravidla jedná vždycky jenom o odborné spory. Otázka, jaký dopad ten kompromis nakonec bude mít, jaký dopad hospodářské povahy, jaký dopad byrokratické povahy bude sebou, bude znamenat provádění toho kompromisu hrálo menší roli. Sice se vždycky stěžovalo obecně na byrokracii, ale nikdy ne konkrétně když se třeba jedná o vytesání nějaké směrnice v oblasti ochrany životního prostředí, nebo, pardon, směrnice týkající se úpravy registrování daně z přidané hodnoty. Byla tady snaha o zjednodušení, aby všechno bylo elektronickou cestou, aby se odstranilo papírování, ale představte si, jakou byrokracii to všechno sebou nese v jednotlivých členských státech, v Evropském parlamentu a na radě. To vlastně tento dopad nikdy nehrál velkou roli. A to vám chci skutečně dát na srdce, vážení poslanci. A ještě jednou chci říct, je to prostě trvalá úloha, je to jakoby vrtání do silného dřeva. Ale mohu to říct na základě mých zkušeností. Eh, tato skupina na vysoké úrovni měla pouze doprovázet akční program. Akční program počítal s tím, že 25 byrokratické zátěže by mohlo být odbouráno právě na evropské úrovni z roku roku, od roku 2007 až do 31.12.2012. Na to tedy právě na tyhle roky 2007, 8, 9 byla zřízena skupina na vysoké úrovni pod mým předsednictvím a to potom vedlo k tomu, že jsme v této době předložili zhruba 300 návrhů eh, s objemem úspor 41 miliard eur No, to potom komise prodloužila až do konce tohoto roku. Poslední zpráva, kterou jsme předložili, způsobila, že komise ještě jednou podnítila předsedu komise k tomu, já jsem s ním hovořil včera, eh, že chtějí eh, toto období ještě jednou prodloužit a sice až do konce funkčního období Barosa, až k jedna, do 31. září či, únor, eh, či října 2014. Jenom tolik tedy. A teď bych rád jednoznačně řekl, že tento akční program, a k tomu i bude tady v parlamentu, nebo pardon, Evropská komise předloží zprávu k tomuto akčnímu programu, ten byl celkem splněn. Na základě toho, co jsme předložili my a co komise převzala, se docílí úspory v řádové velikosti 30 miliard 10 miliard je ještě v, se nachází ve fázi poradenství, takže komise nakonec řekne, a to vám jistě také předloží, že akční program, který počítal s 25% úsporou byrokratických výdajů z evropské úrovně pro podniky, bylo více než splněno, protože se nám podařilo dosáhnout zhruba 33% úspor. A na tom jsme skutečně nesmírně intenzivně pracovali. A teď to poslední, co jsem vám ještě chtěla říci a souvisí to s tím prodloužením naší činnosti. Evropská úroveň, a to mi bylo vždycky jasné na základě mého působení jako ministra vnitra, jako premiéra, jako toho, kdo vedl dlouho velkou státní kancelář Bavorsko. Evropská politická úroveň je politická úrovně, která se nechá mrskat, aniž se dostatečně hájí. Takovéto ukazování ukazováčkem z hlavních měst členských států, když je nějaký byrokratický problém, a já jsem to taky dělal dřív, tak všichni prostě vždycky ukážou, eh, dobro, řeknou, to jsou ty blbce v Bruselu, to jsou ty pitomí byrokrati, a který tam něco upekli a my to teď musíme zrealizovat. A to znamená, vina leží na Bruselu, nikoliv na nás, jistě to znáte. A proto jsme v roce 2011 zřídili, začali s určitým šetřením a sice, jakým způsobem se implementují evropské směrnice v 27 členských státech. A došli jsme k výsledku, že zhruba třetina byrokratického odlehčení odlehčení je realizována na evropské úrovni. Ale třetina byrokratické zátěže je způsobena neúčinnou implementací evropských předpisů na vnitrostátní úrovni. Je to právě toto neúčin, ta neúčinná implementace a to je velmi svízelná záležitost. My jsme se pokusili učinit určitá srovnání, jak jsou implementovány směrnice. Dívali jsme se Například, jak to vypadá se zadáváním veřejných zakázek. To je trvalé téma byrokracie, že? Trvá to 77 dnů v Litvě a 42 dnů na Maltě. Náklady pro, veřej, pro veřejné úřady, co se týče zadávání veřejných zakázek, leží mezi 22 pracovními dními v Lucembursku a 52 pracovních dnů v Bulharsku. A poselství těmto zemím je, jde to i lépe to znamená, my jsme se neptali. Já jsem napsal všem 27 šéfům členských států a napsal jsem, napište mi, co se vám podařilo co nejlépe implementovat. To znamená, dostal jsem z každého státu příklady best practice, nejlepších postupů. Ale best practice znamená, že tam, kde je best practice, tam je také bad practice. Tam, kde se něco dělá dobře, dělá se lecos taky špatně. Uh, No a nevím, jestli znáte tu brožurku, my jsme zveřejnili takovou brožurku, co by Evropa mohla dělat lépe. A my jsme srovnávali 74 příkladů a vlastně to by teď bylo téma pro Evropský parlament, ale také pro národní parlamenty. Vysvětlit, objasnit, proč třeba v tom konkrétním případě jsou Němci horší než Francouzi, proč to v Portugalsku trvá méně než v Dánsku. Je tady obrovské množství možností šetřit na základě srovnávání, jak implementují jednotlivé členské státy a rozdíly tu jsou skutečně poměrně velké. A znova říkám, Mnoho miliard eur by se dalo ušetřit pro evropské podniky, kdyby se všichni řídili tím podnikem, tou zemí, která v tom konkrétním případě má best practice, nejlepší postup implementace. Dám vám příklad. V Estonsku zakazuje jeden zákon opětné sbírání údajů, které se již dostaly elektronickou cestou do obchodního rejstříku. Prostě jednou za rok je tady povinnost, že to je třeba evidovat. V Německu, ve Francii se ptají podniků a lidi třikrát. Jednou se ptá prostě zdravotní úřad nebo pojišťovna, jednou se ptá úřad pro ti mon, monop, antimonopolní úřad a prostě pořád stát chce nějaké údaje, ale stát to musí zorganizovat tak, aby tyto údaje prostě měl jednou pro vždy k dispozici, aby to bylo evidováno z jednoho centrálního úřadu. V Portugalsku musí zadávání veřejných zakázek probíhat přes elektronickou platformu. Digitální podíl při výpisu veřejných zakázek je v Portugalsku více než 75%, zatímco na evropské úrovně jenom 5 A to samozřejmě znamená výdaje. E, německé monitorování malých a středně velkých podniků. Právě malé a velké, středně velké podniky mají potíže, aby se dostatečnou měrou zavčasu informovali o všech evropských předpisech. A tady ten monitor v Německu dává přehled na první pohled. Prostě stiskněte tlačítko a podnik tam okamžitě vidí červenou, jak se Also, das heißt, man kann sich sehr schnell... Oranžovou a zelenou, a to znamená, tady je to dobrý, tady bys měl něco udělat, tady pozor, pozor. A tak dále, a tak dále. Takže, už jsem vám řekl, jaké jsou možnosti informovat se o co nejlepších praktikách. A ještě druhá poznámka, a zrovna včera totiž eh, hrála svou roli. Řeknu vám naprosto otevřeně, že já jsem se původně domníval, že někde na Evropské komise je nějaký přehled o implementaci evropských směrnic. Byl jsem dokonce tak naivní, ale to fakt naivní, že jsem se ptal německého ministra pro hospodářství, řekni mi, jak vypadá postup, když Stuttgart 21 to nádraží by se stavilo v Edimburku, v Lucembursku nebo ve Štokholmu nebo v Římě. Jak by to vypadalo? A německý ministr hospodářství a pro dopravu mi řekl, to není vůbec problém, Edmonte, dostaneš to za čtyři týdny, jistě máme u nás na ministerstvu nějaká srovnávací měřítka. Pro osmi týdnech přišel a řekl, šuplík je prázdný, nic nevíme. Známe jen ten náš případ a já jsem si říkal, no, tak to musí mít alespoň komise, ne? Nějaká taková hrubá srovnání a zjistil jsem, že žádnou takovou komparastiku nemá ani komise a to je tedy problém protože především se o tom hovořilo na posledním summitu 28. června, navzdory tedy debatám o euru. Účastníci summitu si našli čas, aby se zaobírali problematikou byrokracie a dospěli k jednomu bodu. A sice, že členské státy při výkonu evropského práva by měly provozovat daleko větší výměnu zkušeností. To znamená pak, že například Francie implementovala již nějaký předpis a Rakousko ještě ne, tak by vlastně mělo svůj smysl, kdyby příslušný rakouský úředník by, si, by třeba se přihlásil v Paříži a řekl byl, jak jste to udělali tady, jak u vás probíhal proces diskuzí. Možná, že bych z toho mohl něco převzít. Ale tato výměna zkušeností mezi administrativami jednotlivých členských států se prostě při implementování evropských směrnic takřka či vůbec nekoná. A to by byla výzva, která by stála za následování. Protože je tady určitý nástroj sice na sledování implementace, ale není tady nějaké takové dokumentační místo, alespoň tedy mm, na Evropské komisi to není. Myslím si, že tam by to mělo být, aby se taková komparatistika dělala a jistě by to mohlo velmi posloužit. A teď už se dostávám k závěru. Prostě celkově mohu konstatovat, že evropská úroveň na komisi, a to musím říci skutečně s respektem, protože práci na Evropské komisi a práci tamní administrativy sleduji už 30 let. Vzpomínám si na své první setkání, když jsem byl státním tajemníkem a setkal jsem se s Žakem Delorem a diskutovali jsme o otázkách subsidiarity. A to je téma, které je prastaré. Ale skutečně mohu konstatovat, že na Evropské komisi došlo ke změně mentality. Dnes se uvažuje při přípravě návrhu směrnice daleko více než před deseti lety na dopady. To znamená, celý eh, eh, ten tým, který by jistě mohl být ještě vylepšen, ale je prostě u toho a vidím to, že u všech generálních ředitelstvích se reflektuje, jaký dopad ten, který předpis bude mít a že se také říká, ano, teď máme kompromis, ale ten jde nejprve do parlamentu, když jde do parlamentu, ještě nevíme, co z toho vzejde, pravděpodobně to bude ještě daleko komplikovanější, protože se bude muset nalézat další kompromis. A parlament si do posud moc jak si hlavu nelámal o byrokratických dopadech, se praví na komisi. Ale já teď konstatuji, že tady máme i na komisi i v parlamentu určitou dynamiku. Bude generální tajemník, generální tajemník Evropského parlamentu nás informoval o tom, že bude zřízeno oddělení pro zhruba 30 zaměstnanců, kteří se budou zaobírat právě dopadem implementace nového zákonodárství z evropské úrovně. A to znamená, že teď už je trochu eh, nov, jiné, pozměněné to, co řekl la komise o impact assessmentu. A já bych vám rád popřál při této práci odbourávání administrativy hodně, hodně úspěchu. Znám zprávu Nýblerové eh, k tomuto tématu. Kdo tady je tak trochu zdrženlivý, je ještě rada. Rada sice uvažuje o zřízení nějakého místa na sledování dopadu implementačních procesů v jednotlivých členských státech, ale tím by, pádem by tady byla tři služební místa na komisi, v parlamentu a na radě, která by se touto tematikou zaobírala. Jistě to nebude snadná úloha a bylo by dobré, kdyby tyto tři instituce, které budou sledovat eh, dopad implementování, eh, by se mohly snad také setkávat a postupovat jaksi koherentně. A teď na závěr ještě vám řeknu něco velice otevřeně, eh, protože to vše souvisí se silnou angažovaností. Jsem rád, že náš mandát byl prodloužen e, teď vlastně do konce října bychom se měli zaobírat především dvěma body, především tedy úlevou pro malé a středně velké podniky, které samozřejmě jsou zatěžovány daleko více administrativou předpisy než velké podniky, které mají svá odpovídající eh, Mm, oddělení, která je mohou pomáhat eh, například ve sledování evropské legislativy. Tento rok v Evropě podle odhadu MFF se nám podaří dospět ke snu mnohých a to nulovému růstu. Zna- to znamená, že Evropa celkově a vy to víte, se dostává do nesmírných svízelů, protože my jsme se o tom nikdy předtím ani nesměli, že by se něco takového mohlo stát, zatímco v celém světě se hospodářský růst bude počítat průměrně na 4%, tak v Evropě jsou prognózy 0% a proto musíme odstraňovat všechno, co by tady způsobovalo další překážky eh, v našem rozvoji. Proto je třeba pomoci těm nejmenším, těm mikropodnikům a malým a středně velkým podnikům, a, ale proto je třeba mít také velice efektivní a účinnou veřejnou zprávu v jednotlivých členských státech. A jsou tady veliké rozdíly v účinnosti veřejné zprávy. Mohu vám říct, já bych to rád formuloval trochu opatrně, a ty rozdíly jsou opravdu mimořádně vysoké. A některé země mají nesmírně potíží, nesmírné potíže s tím, aby budovali odpovídající kapacitu úředníků a aby e, účinně a rychle pracovali. A to je otázka, e, o které bude komise v těchto dvou letech velmi uvažovat. Myslím si, že komise je teď v plodném rozhovoru s administrativou jednotlivých členských států, aby tady došlo ke změnám. Pan předseda Eh, včera říkal, že by chtěl zřídit nějaké dokumentační středisko na komisi, kde by se prostě dalo sledovat eh, implementování evropského zákonodárství v jednotlivých členských státech. Myslím si, že je to správná tendence, protože to je i ve vašem smyslu. Vždyť vy jste vystaveni výtkám občanů, ze strany občanů, za které nenesete odpovědnost, protože ta odpovědnost velice často leží v implementování evropských předpisů, ale ti, kteří to implementují příliš byrokraticky, hned ukazují prstem na Brusel. A mají v tom velký úspěch, to taky rád k tomu hned dodám, protože eh, v tomto bodě jednotlivé členské státy nehájí Evropu. Bývalý Bavorský premiér byl velkým federalistou a byl velikým skeptikem co do tempa evropské integrace a konec konců musí on teď svým bývalým kolegům eh, říkat, děláte to příliš zdlouhavě a to jsem tedy já. Takže je to vlastně vaše téma Chtěl bych vám poděkovat za vaši pozornost. Eh, pokusil jsem se dát vám tady takový hrubý náčrtek situace. Kdo má o to zvláštní zájem, podívejte se tady na tu brožurku, jak vypadá implementování v jednotlivých členských státech. Zajímavé počtení. Eh, příští přes příští týden eh, budou jistě velmi vášnivé diskuze, protože my budeme na výboru pro ekonomiku ve spolkovém německém sněmu. Celá řada členů naší komise na vysoké úrovni jde do dánského, holandského, portugalského parlamentu a já si velice přeji, aby zejména v tomto tématu se skutečně vedly debaty, aby se více zapojily také jednotlivé národní státy a jednotlivé národní parlamenty. Možná, že by nám to podařilo odstranit určité předsudky, které tady jsou. Děkuji vám mnohokrát. Vielen Dank. Děkuji vám za velice živou prezentaci. Já jsem se díval do sálu, viděl jsem napjaté obličeje, které pečlivě poslouchali a také na základě tohoto příspěvku se přihlásilo o slovo hodně kolegů, protože na určité věci se budeme chtít ještě zeptat. Ve zprávě jste hovořil o implementaci. Já jsem zpravodajem pro takzvané backloading emisního tedy systému obchodování s emisními povolenkami. Já nechápu, proč v Německu se má zaplatit eh, za rok 35 tisíc a ve Francii je to 26 tisíc za emisní povolenky. A jsou to ve dvou zemích zásadní rozdíly. A také to, že neexistuje dokumentace o implementaci, to je velké překvapení. Já bych se býval snad vsadil, že něco takového existuje u, minimálně u komise, jak se implementuje ekologické právo. A my také se často přeme o implementaci evropského práva. Někteří kolegové opravdu jsou v této oblasti velice aktivní. Já bych chtěl nyní zahájit diskusi a první eh, je Richard Zeber, je to koordinátor EPP, jeden z koordinátorů, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a především děkuji za tuto iniciativu. Byl to skvělý nápad pozvat k nám pana doktora Štojbera a chci vám také říci, Pane doktore Štouber, já jsem vás, eh, vám vždy rád naslouchal, vždy také, když jste byl předsedou vládu, ale když jsem si vás dnes vyslechl, tak musím říci, že jste se opravdu obrátil na víru. Já si vzpomínám, jak jste hovořil jako předseda vlády Bavorska a tam jste také e, vlastně byl e, v Evropu byčem. A vy jste byl také předsedou CSU a také jste říkal, že se vám Evropa až v tolika věcech nelíbí. A proto mě těší, že já jsem od vás nyní slyšel hodně zajímavého. Já jsem z Tyrolska, vy jste z Bavorska, tedy jsme sousedé a proto budu upřímný. To, co mi chybělo, vy jste, pane doktore, neřekl, že když děláme úpravu na evropské úrovni, pak je to úprava pro 27 členských států. A ne pro 27 jednotlivých individuálních úprav. A vy jste z federálního státu, my také máme federální Rakousko, my máme devět spolkových zemí v Rakousku a máme potom také devět jednotlivých nařízení pro provoz výtahů. A to je prostě něco jiného, když nastoupíte do výtahu v Tyrolsku nebo ve Vídni. A když bychom neměli Evropu, tak bychom to museli ještě dále vynásobit. Máme 27 členských států eh, a potom ještě bychom to vynásobili počtem federálních eh, úprav. Takže tyto výpočty, které jste nám předložili, eh, například u Better Europe zatím žádný expert mi nedokázal vysvětlit, co to vlastně znamená. To jsou prázdná čísla. Vždy musíme počítat, co by to stálo, kdyby Evropa neexistovala. A tady se nejedná o jeden nebo dva faktory, tady jsou opravdu to kvantové skoky. Tady musíme být operativní a tady musím říci, že toto Better Europe, to je takový fíkový list, který se dnes používá, ale víc to není. Že se dají věci dělat lépe, to je nespiratelné. Ale potom vzniká základní problém té europeizace a právě proto mnoho politik politiků jakéhokoliv eh, charakteru eh, či kterékoliv politického zabarvení vždy viní Evropu. A vždy na Evropa Černého Petra. I v těch oblastech, kdy neexistuje žádná evropská kompetence. Ale vy jste hovořil také o žárovkách. Bylo vydáno různých rozhodnutí eh, na úrovni šéfů a vlád, diskutovalo se v Německu, v Rakousku, kvůli masivní mediální debatě, ale řekněte mi jediného německého spolkového či rakouského politika, který by měl býval odvahu to obhajovat. My jsme, vy jste nás nechali na holičkách, my jsme byli ti zlí zaváděči úsporných žárovek, ale že to opravdu má smysl mít účinnou e, technologii v oblasti žárovek, kde taky vznikají nová pracovní místa, kde tady se posunuje také technika a kde tady bylo Německo či Rakousko, které by nás obhajovalo. A myslím si, že základním problémem je tady komunikace. A proto také opravdu to, že se místní národní politici bojí. A to je jejich zbavělost, že oni nepodporují žádné eh, evropské eh, rozhodnutí, které by oni podporovali. A nyní se opravdu musím usmívat. Vy jste se z členského státu, já také z jiného členského státu a my jsme poslali krásné dopisy do Bruselu týkající se eh, víceletého finančního rámce. My tady jsou to miliardy a tady my chceme ušetřit 6%. A nyní pořád se hovoří o tom, kolik kolik peněz se ušetří, když sníží se počet administrativy a personálu. A potom, když se to špatně přeloží, tak tady máme e, e, úsporu 2-3%, když se bude hovořit pouze anglicky. Ale Evropa je komplexní záležitost a komplexní záležitost stojí peníze. A když se potom e, Eh, řekne, že tedy snížíme počet jazyků, tak uvidíme, jak budou naši občané Evropu akceptovat. A potom také je to, jak bude národní politika Evropu akceptovat a obhajovat. A Evropa je také komunikace. A eh, komunikace musí mít svý cíl. Ale vy to také, to je skvělé, co vy děláte, ale vy to musíte také lidem vysvětlovat. Vy tady hovoříte tady k těm, kteří jsou přesvědčeni. Vy byste měli jít v Mnichově na Oktoberfest. Řekněte to tam v těch pivních eh, stanech. Řekněte to tam v Bavorsku. No, řekněte jim to a prosím vás a řekněte to před panem Zéhofrem. A potom si vyslechnu reakce. Zřekněte to před svými kolegy z CSU. Když budete mít eh, tuto odvahu, tak já budu první posluchač, který bude tleskat. A to je ta problematika. My tady vedeme diskusy intelektuální, všechny atributy znáte, ale potom ta tvrdá konfrontace se odehrává doma. A tady to prostě chybí, protože nikdo nemá odvahu eh, vyslovit se proti veřejnému mínění. A je to vidět na rozpočtu. Obrovské úspory a vy říkáte, že že komise má dělat, má dělat, ale s čím? My kritizujeme také stále komisi, to je správné, ale musíme také říci, lidé jsou skvěle vzdělaní, jsou většinou skvěle motivováni a potom přijdete, že neexistují tabulky. A když my tady požadujeme tabulky, jaká je potom první reakce na radě, že to nejde. Na nedá se to udělat. To říkají členské státy, to je realita. Realita nech, rada nechce Evropu, ale neustále nadává, že vlastně nemáme více Evropy. Ale jestliže eh, je třeba, aby opravdu eh, jsme měli odvahu toto e, sdělovat. Říkejte to vy svým kolegům, řekněte to také rakouským hejtmanům a říkejte to také v Německu tam se to musí odehrávat a realizovat. A potom tato, až budeme mít za za sebou tuto komunikační diskusi, pak se můžeme zabývat jednotlivostmi. A jestliže nebudeme dělat nic, tak tady nejsou vůbec žádné náklady vysíčeny. Jestliže tady máme nějaké náklady, které souvisí se směrnicí o čistotě vzduchu, tak spočítali jste někdy počet mrtvých, kteří zemřeli kvůli špatné kvalitě vzduchu. Já jsem samozřejmě jsem emocionální, ale vždy vy, že my doma vykládáte, s domovami vykládáte, co my tady děláme špatně. Víte, ve vodě se trošku vyznám a když tady řeknete neefektivní zpráva, víte, v té směrnici o vodě, tady máme několik článků a jestliže tady se v Tyrolsku udělá e, čistička a potom se nařídí, že ob některé kameny se musí potom odstranovat manuálně. To nařídí rakouské právo, ale hodí to potom na evropskou úroveň, na, e, na to, že to nařídila Evropa. Ale já si myslím, neby, že by snad bylo lepší tam poslat uh, bagr, než to dělat ručně. Takže to jsou takovéto diskuse. My máme tento kontinent s různými tradicemi, máme nejrůznější státní formy a myslet si, že eh, na tady budeme mít nějaký jednotnou Evropu. Takže prosím, vemte si k srdci to, co jej jsem řekl, že máme hodně práce doma a až to dozvládneme doma, tak budeme dělat také tady lepší předpisy. Děkuji vám. Samozřejmě mohu se vyjádřit, prosím, ke kolegovi Zéberovi. já vykonávám a vedu dobrovolně e, členů, které e, e, a tato skupina se skládá z mnoha členů, kteří to také dělají dobrovolně. Nesmíte na nás klást příliš mnoho nároků. Já jsem nepřešel na víru, to se nedá takhle říci. Existovali dva politici EU v 90. letech, kteří byli proti rychlému zavedení eura. K tomu jsem patřil já a pan profesor Biedenkopf. Proto si na mě ukazují v Německu jako, svě, jako zázrak, že já dnes euro uh, obhajuji. A my ale dnes jsme daleko dál. Jsme v roce 2012 a ne v době Maastrichtu 1992. A pokud se týče subsidiarity, tak já vám přece dávám pomoc. Vy musíte vést debatu ve stranách a také na národních úrovních. Já jsem řekl, tato evropská úroveň dostává nabančeno za věci, za které vlastně vůbec nezodpovídá. Já v posledních měsících a letech jsem šel od jednoho svazu k druhému a diskutoval jsem o těchto věcech s těmi lidmi. Také ve stranách jsem o tom diskutoval. Já, vy, co řeknete, to já udělám. V rámci možností diskuse o pravomocech Bruselu a kde se dají určité věci, na které úrovni se dají určité věci lépe implementovat, zdali na národní nebo evropské úrovni. V evropském procesu jsme všichni v 80. letech, máme od roku 86 Evropský akt, kde potom byl, byla přenesena ochrana prostředí na evropskou úroveň, aniž si toho vlastně lidé všimli. A v 90. letech jsme předávali stále více věcí, například u potravin, u práva společností v pracovním právu a tak dále. Jsme předali hodně kompetencí na evropskou úrovněň, aniž si toho lidé všimli. A nyní zodpovědná Evropská komise. Evropská komise dnes má své pravomoce a vůbec své pravomoce zdaleka nevyčerpala. A my musíme dnes diskutovat o tom, zdali tolik detailních úprav o z e, komunitarizaci musí existovat, a nebo zdali bychom měli dále diskutovat o subsidiarizaci. Takže celkově eh, vám chci ještě jednou říci. Otázka provádění evropského práva je důležitá. Zdali se dá evropské právo provádět lépe. To je ta nejzajímavější diskuse, která by se měla vést na národní úrovni v národních parlamentech a vy byste k tomu také měli motivovat. A jestliže jste hovořil vůči mně kriticky, tak já vám chci také říci, my máme Evropu elit a jinak to také nešlo. A tyto elity nevzali sebou na palubu ostatní občany, obyvatelstvo. To není moje téma, to je pouze konstatování. A to je celý ten problém. Lidé v principu vlastně nevědí, o čem to je. To souvisí také s vámi, protože evropský poslanec málo hovoří se svými občany, jakou hodnotu má Evropa a tak dále. Já vím, že to je obtížné, ale v té tematické oblasti já vám dávám podněty. Vy jste politici, já jsem, já jsem politik důchodu. Ano, já za té doby, co jsem tady předsedou, tak je to nejzajímavější diskuse, nejnapínavější diskuse, kterou jsme tady kdy vedli a já navrhuji, abychom vzali vždy pět otázek, vy potom zodpovíte a potom je kolega Leinen. Pane kolego Štojbere, jsem rád, že jste mezi námi. Vy jste zvládl to, co jsem ještě nesažil, že tady pan kolega opravdu zareagoval tak eh, emocionálně. A je vidět, že jste opravdu eh, nalil, eh, nasypal pepř do rány. E, a opravdu se tady prolomily ledy. My máme 751 evropských poslanců a máme 70 tisíc národních politiků. Jestliže 70 tisíc národních politiků vykládí nesmysly, tak potom 751 evropských politiků to nemohou napravit. Já jsem také rád, že vy jste se změnil, mluvíte úplně jinak než v minulosti a člověk se také dokáže poučit vidět, když se přímo s materií zabývá. Ale je to opravdu taková komunikační tragédie. Vy a také na národní úrovni jste zvyklí říci, že když se dělá zákon v Berlíně, tak je to politika. Když se dělá zákon v Bruselu, pak je to byrokracie. To je komunikační model a to je nesprávné. My stanovujeme předpisy, standard, kde tato eh, sešněrovaná Evropa by měla udělat pokrok a kde také se staneme více konkurenceschopními, kde vzniknou nové technologie. Představte si, že bychom EU neměli. Slovinsko, Německo je jedno, která země by si to museli dělat doma a my bychom byli opravdu o celá léta zpět. A také vaše příklady. Vy jste eh, přinášel nesmyslné příklady. Eh, žárovka, kde je tady demokracie? byrokracie. Tady můžete být pro nebo proti, nemá to co dočení s byrokracií. A jestliže příští rok chceme šetřit vodou, pan komisař řekl, že nepředepíše žádné sprchové hlavice a vy o tom stále hovoříte. Týká se to především spotřeby vody v zemědělství v průmyslu. A tady existují pokusy stále vyjmenovávat extrémní příklady, generalizovat je a pomlouvat EU. Tento vzor prostě nadále existuje. Ale vy tady jste zmínil jeden bod, který podporuji i já, o který se stále více starájeme, a to je provádění implementace. Není to zákon. Zákon obsahuje určenou normu. Vy jste přinesl krásné příklady Estonsko, Německo a také se hovořilo o nákladech ve Francii, v Německu a to je ta chyba. Tady vlastně nefunguje přímo úroveň evropská, ale národní. Ale vidíme, že bez koordinace a bez centralizace na evropské úrovni to u 27 zemí nebude fungovat. Já jsem zpravodajem pro sedmý akční program eh, do roku 2020 a tady jsou deficity e, výkonu jsou a provádění je naší hlavní prioritou. My jsme se dohodli s komisí, že spolu s výborem EMPL musíme dělat něco navíc než jenom koordinaci. My dokonce možná bychom potřebovali směrnici EU o e, provádění těch nejlepších modelů ale já už si to představuji, jak se začne volat po subsidiaritě. Ta kočka se často kouše do ocasu a já vy nyní eh, v důsledku vaší práce vidíte, za co může Evropa a eh, za co může provádění v jednotlivých státech. A ještě jenom jednu větu. Vy říkáte, že tady je opravdu tlak jednotlivých předpisů a obra, eh, občané jsou mrzutí. Eh, tady ta čísla, která jste pojmenoval, to vůbec nic neříká. Jestliže má Evropa kompetence pro ochranu spotřebitelů, zdraví a tak dále a potom ta masa je pravděpodobně zreglementované zemědělské oblasti. Zatím jsme měli jednomyslnost a to znamená, že každý stát ještě přidal určitou úpravu, protože potřeboval určité dotace. Já vás tedy eh, vyjdám v televizi, vidím, že se ubíráte správným směrem, ale po 20-30 letech špatné komunikace je těžké to napravit a občané jsou znejištěni, protože oni nevědí víc, oni řeknou, a to, to strašidlo byrokracie a tady my jsme řekli, že Richard řekl, máme 6% výdajů na administrativu na administrativu. My E, tady vydáváme národ, e, jednotlivé předpisy a tady musíme vidět také jejich užitek. A tady musíme říci, že evropský průmysl vítá evropské úpravy, protože pak by možná vzniklo nejenom pět úprav v rámci Rakouska, ale 500 v rámci EU. Děkuji vám. A my máme v oblasti životního prostředí celkově hodně předpisů a také my jako výbor nemáme tolik předpisů. A nyní Linda McEwen je, bude hovořit za socialisty a demokraty v Evropském parlamentu. Yes, ano, děkuji. Děkuji za to, že jste přišel na naše dnešní zasedání. Musím souhlasit s předřečníky. Někdo dopoled... mi dnes dopoledne řekl, že včera v televizi si eh, minister stěžoval v německé televizi na označování. Stěžoval si na to, že uh, není jasná legislativa ohledně označování a svaloval to na Evropskou unii. Já si vzpomínám na to, jak jsme zde měli uh, německé politiky vyjadřovali se k tomu, ale pamatuji si naopak eh, přesný opak, velká kampaň, která usilovala o opak a pocházelo to také z této vlády. A to je ten problém, který máme. V současné době si uh, lidé stěžují na to, že když nemají přesné označování na potravinách, je to chyba EU. Hovoří o tom, eh, co vnucuje Brusel, hovoří o směrnicích a žádný minister nikdy nepřijme fakt, že to že to eh, že se to v podstatě změkčilo a Matias dále zmiňoval ETS, systém obchodování se místními povolenkami. Problém, který v této souvislosti máme, je ten, že bylo problém protlačit některé kompromisy radou. Rada uh, trvala na určitých výjimkách a výsledek, který je neuspokojivý, je uh, způsobený radou. Pokud eh, bychom podpořili to, co chtěla komise, problémy by nenastaly. Musíme mít na paměti, a vy to také uznáváte, že byrokracie někoho je v podstatě právo někoho jiného. Před několika lety eh, jsem se bavila s eh, zástupci z obchodní oblasti. Setkala jsem se také s pracovníkem, který mi řekl, že pracuje sedm let v nějaké továrně a sedm let dostává jiný plat než lidé, kteří pracují společně s ním. Nedostal uh, proplacenou dovolenou, nedostal uh, proplaceno to, když došlo k jeho propuštění, ani neměl právo na nemocenskou. To znamená, že uh, byrokracie někoho je v podstatě právo jiného. A dost těžko se to uh, implementuje. Další problém je s eh, výfukovými plyny vznětových motorů a my v parlamentu se prostě snažíme dos, dos, dosáhnout rovnováhy. Dále hovoříme o legislativě v oblasti zdravotnických prostředků, implantátů a e, naposled, když jsme se touto otázkou zabývali, vši, Ehm, poslanci chtěli, aby každý, kdo má implantát, byl eh, registrován. To znamená, že bychom věděli, kdo má jaký implantát. Nicméně vláda nám na to odpověděli, to představuje příliš velkou byrokracii a poté se objevil skandál. Ve Francii jsme zaznamenali uh, skandál se ženami, které měly prsní implantáty a vlastně nevěděli, co přesně mají naimplantováno. Nyní se tedy musíme znovu na ten zákon zaměřit a vrátit se zpět. Uh, já jsem na uh, vašem seznamu viděla také školení řidičů. Já, když jsem se zabývala touto otázkou, Měli jsme, eh, byl předložen návrh, který se týkal právě školení řidičů. A důvod, který vedl k tomuto školení, eh, byl ten, že nám šlo o zabránění nehodám. Šlo o zdravotní otázky řidičů. Nicméně země, které museli provést všechny změny, byly právě ty země, které měly nejméně nehod na silnicích. Například Švédsko a Spojené království měly nejmenší počet na silnicích a přesto museli zapracovat největší změny do toho e, systému, jakým se školí řidiči, tak aby mohli implementovat e, legislativní akt, který navrhla komise. Museli jsme zavést celou řadu písemných testů a dalších věcí, e, které jsme předtím u nás v naší zemi ani ve Švédsku neměli. Hodně se na to, uh, hodně se na to lidé stěžovali a otázka je následující. Splnil tento legislativní akt své cíle? To, na to se ptá komise. Máme nyní bezpečnější silnice, uh, jsou nyní řidiči autobusů nebo nákladních automobilů vyškolenější, jak se změnila situace. Úředníci z komise pochází z nějaké země, kde znají dobře svůj systém, ale to je problém, když eh, máte 27 zemí a pro ty všechny musíme vytvořit stejnou legislativu. Dále, před několika lety si vzpomínám, že komise procházela všechny legislativní akty a říkala, že musíme toto zjednodušit. Musíme stáhnout e, některé zákony a zaměřili jsme se například na hygienu potravin. Já jsem říkala, ano, možná je to v pořádku, mělo by se to stát, ale rada se postavila proti tomu. E, protože by bylo příliš těžké um, tyto legislativní akty stáhnout. Někdy tedy takto situace funguje. Někdy říkáte, máme 21 tisíc legislativních aktů, tisíc takových a tisíc takových a někdy se to prostě stává e, záminkou pro lidi, aby si stěžovali, když mají ve skutečnosti jednat. Místo, aby řekli, uděláme e, toto a to, si začnou spíše stěžovat, protože nechtějí mít to, co už dělají. A nakonec bych měla ještě jednu otázku. Kdo eh, je ve vašem výboru? Já jsem si doslechla o tom, eh, jakou práci provádíte, ale jak moc váš výbor zastupuje společnost? Jak víte, vy jste politik, eh, pro vypracovávání mm, zákonů je obtížné. Nemůžeme jenom zohlednit byrokracii pro průmyslový sektor, ale také musíme myslet na naše občany. Takže vysvětlete nám, kdo je členem vašeho výboru jak víme, že vlastně nelobují za své vlastní odvětví. A je to vlastně to, co už říkali e, ostatní kolegové, co ta druhá stránka. Protože lobbysté, e, kteří působí, nejvíce zastupují obchod společnosti, ale my musíme mít na paměti to, že tady zastupujeme 27 eh, různých zemí a musíme, na to nesmíme zapomínat. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji také panu uh, eh, Stojberovi za to, že se dostavil na naše dnešní zasedání. Na mne udělal opravdu dojem uh, výsledek, tedy veškeré finanční prostředky, které jste byli schopni ušetřit prozatím. Ale slyšela jsem, že program končí na konci tohoto roku a kladu si otázku. Jaké jsou vaše nadcházející plány? Jaké máte eh, další ambice a plány na příští roky? Podaří se vám uh, ušetřit zase další podobnou částku i v nadcházejících letech? Děkuji. Krista Klás. Děkuji vám, pane Štojbre, za to, že jste dnes mezi námi. Je to skutečně nesmírně zajímavá diskuse. Nejsme tady proto, aby jsme si navzájem eh, dávali něco za vinu, ale je to jistě diskuse, která pálí naše občany a proto si nesmírně vážím vaší práce. Líbí se mi, jak postupujete. Myslím si, že tady vaše činnost měla již významný dopad, leco se pohnulo doma Všichni nadávají na Brusel. Ono je to tak jednoduché nadávat na Brusel. A tady bych se chtěla připojit k tomu, co říkal pan Zéber. Měli bychom eh, se naučit asi lépe zacházet eh, se sebou navzájem a lépe se starat o evropský image doma. Eh, životní prostředí může přinést celou řadu nových pracovních příležitostí, ale pak také musíme zvážit, Eh, kolik, když chceme vytvořit 100 tisíc zelených pracovních příležitostí, kolik tisíc pracovních příležitostí to eh, bude stát to, aby se zase zaměstnali lidi, kteří budou odpovědní za papírování toho všeho. Jistě tady je celá řada hospodářských i politických důvodů. A ráda bych tady řekla, že my nevždy uvažujeme politicky až do konečných důsledků. A i když se podíváme na požadavky, které klademe, včera jsme tady hlasovali o tom, že by zemědělství mělo být eh, přibráno do evidování dalších údajů, které se žádají v jednom předpisu. A víte, já se zaobírám zemědělství a to mi, jsem farmářka, a to mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože nás to bude zbytěž, zbytečně zatěžovat. Otázkou tedy je, že politická diskuse nebyla ještě dokončena a je tu celá řada předpisů. Ono totiž člověk tak jako lehce vpluje do těch nařízení, do směrnic. Ano, nemá to být dostatečná byrokracie, ale pomůže nám to. Už jste dělali nějaká šetření, co by tedy pomohlo, když tedy chceme napsat, že nechceme víc byrokracie, byrokracie ale jak to udělat a jaký to bude mít dopad. Také jsem si napsala eh, to, co jste řekl, že neexistuje žádné pracoviště, které by sledovalo, jak se implementuje evropské zákonodárství v jednotlivých členských státech. A to je jistě nesmírně podnětná myšlenka. Tady by se to mělo sledovat, když si vezmeme třeba směrnici eh, v oblasti zemědělské politiky. Zemědělská politika je implementována úplně jinak v Bavorsku než třeba v Itálii a tak dále. Uh, ale otázka, zda je lepší třeba mít nařízení či směrnici. My eh, se spíše snažíme o směrnice, protože potom implementace je ve vnitrostátním měřítku jednodušší. Mohl byste nám k tomu něco říct na základě svých bohatých zkušeností, které jste mm, nazbíral za to řadu let působení ve vašich funkcích? A Samozřejmě debirokratizace je velice těžká, když se podíváme, jak se s námi vleče prostě to téma zakřivení okurek. Mm. Někdy je eh, skutečně nesmírně podnětné a napínavé vést tady diskuse. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli vlastně na závěr prvního kola dotazů. A teď tedy poprosím o vaši reakci. Děkuju. Začnu tím, co jste říkal vy, pane Lajnene. Já jsem se dobrovolně přihlásil na základě toho vnímání, mého vnímání světa. Eh, chtěl jsem se dát k dispozici pro určitou malou pomoc. Víc to není než malá pomoc a že to celé pak získalo větší pozornost, bylo možná jenom tím, že jsem prostě byl relativně slavnějším, polit, známějším politikem v této skupině, v této eh, skupině, kdy jsou skutečně vysoce kvalifikovaní lidé. Je tam Michael Gibbons eh, z Londýna, který je předsedou ehm, nezávislého úřadu sledujícího ehm, monopolní a protimonopolní snahy. A to je skutečně důležité téma i pro, naš, i pro náš záměr odbourávání demokracie. Pak tam pana Lustiga, který působí v kontrolním výboru v Německu. Pak tam máme eh, člena holandského gremia a Švéda pana Palma ze Stockholmu, který předsedá švédské skupině. A teď k tomu musím něco říct, možná, že by to pro vás mohlo být důležité. Je tady pět zemí ze 27, které zřídili nezávislé grémium odborníků a kteří před návrhem zákona který předkládá ta, která vláda, má právo veta. Tento nezávislý orgán, toto nezávislé gremium má právo veta. To znamená aktal v Holandsku, pan Ruté přemýšlí o záměru nějakého zákona, jde to do aktálu, do tohoto národního kontrolního výboru a když aktal řekne, to je sice zajímavý legislativní záměr, ale vyvolal by příliš mnoho byrokratické zátěže, odrazujeme vás od toho. Tak je to pět vlád. Vím, v Německu je to tak, že eh, německá kancléřka nepředloží žádný zákon, se kterým by tento Národní kontrolní výbor neuzná. A teď to tak je. V Německu, ve Velké Británii, v České republice, v Dánsku a v Nizozemí v Nizozemsku. V jiných zemích jsou také takovéto orgány, ale nemají právo veta. Já tady nechci přečítat ta jména, ale v podstatě to jsou všechno odborníci. Tím, že jsem teď předsedou této komise, tak to zbuzuje trošku větší pozornost. Kdybych byl, co já vím, profesorem národohospodářským eh, z Hamburské univerzity nebo z Lille nebo odkudkoliv, tak bych sice taky dělal svou práci, ale nikdo by to asi nebral na vědomí. To prostě je způsobené eh, tím jménem a tím, že člověk vede také intenzivní diskuze. A já rozhodně nechci difamovat evropskou úroveň. Co je pro mě důležité je, aby lidé konečně pochopili, do jaké míry sahá kompetence evropských úprav. Když teď necháme euro stranou, v Německu se vůbec nepodává zpravodajství třeba o vášnivých debatách Evropského parlamentu ve zprávách v Itálii, ve Francii, Německu. Přece nic vidíte, když to srovnáte s legislativními záměry jednotlivých vlád. Třeba v Rakousku, tam se eh, ve zpravodajství dovíte daleko více o legislativních záměrech tamní vlády a tamního parlamentu. A tak je to ve všech zemích. Prostě dojem lidí venku je, že v Brusel vlastně nemá ani tolik moc kom kompetencí. A tím, že jsem jmenoval to číslo evropských úprav, tím jsem chtěl jenom zdůraznit, jaký význam má Brusel pro každodenní život občanů eh, v oblasti hospodaření s odpadem, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin, eh, ochrany spotřebitele. Teď máme tedy evropskou veřejnost. Tím, co se stalo s eurem, se situace změnila. Eh, kdyby, když včera když, jak to bylo včera, navštívila Merkelová svého kolegu v Řecku, eh, kdyby to bylo dříve, tak by to byla mazná, malá poznámečka v novinách, teď to je na prvních stránkách. Eh, je důležité, aby občané vnímali více Evropy, ale tak jako organizace, která se snaží zlepšit jejich život na základě tendence harmoniz, harmonizačních tendencí samozřejmě zůstávají stranou určitá národní či regionální specifika. A vždycky je třeba klást si otázku, zda nadnárodní eh, regulace je nutná. Dám vám příklad. Vy jste se tímto tématem jistě také zaobírali. Například téma je dobré, abychom měli evropské úpravy o řidičích, o tom, jak dlouho mají jezdit, jak mají mít přestávky a tak dále. Teď se to evropsky tedy upravilo a na kontrolu se přešlo z analogového k digitálnímu tak, tako, tachografu. Digitální tachograf zjistí, zda řidič kamionu dodržuje přestávky na odpočinek a podobně. Ale teď se jde tak daleko, teď právě se dívám na rakouského kolegu, že malé rakouské podniky, eh, které možná jednou za dva měsíce jedou 80 kilometrů, aby obsloužili zákazníka, tak je zastaví na dálnici a řeknou musíte mít takograf. A ten řidič jim řekne, no to jste se zbláznili a policista jim řekne, za to my nic nemůžeme, to je nařízení z Evropy. A dovedete si představit, jak tam ta diskuze potom probíhá. A skutečně na základě tohoto případu přeci musím připustit určité národní kompetence a to tady není dáno. To znamená, v principu by Evropa zase musela vytvořit výjimky, za které by bylo třeba bojovat. A když chci nějaké změny, já jsem se právě informoval. Sedm let to trvá, než se podaří změnit zákon. A Toto číslo sedm jsem dostal od vašeho generálního tajemníka Vileho, který si stěžuje no té, že ty procesy změn trvají tak dlouho. Mně se jedná o to vytvořit vůbec povědomí pro to. Povědomí o tom, že Evropa je důležitý celek, který není negativní, ale jehož dopady je třeba nahlížet pozitivně. Já jsem nezměnil svůj názor, to jsem si myslel vždy. O tom není přeci vůbec žádné pochyby, kdo spolu budoval Evropu. Byly to bez mé generace a bez generací přede mnou by vůbec v této Evropě nedošlo. Ale že tenkrát úvaha subsidiarity u mě asi šla daleko dále. Dnes se o tom už tak nediskutuje a já vám to řeknu naprosto otevřeně. Já v současné době nevidím ani jednu vládu, která by skutečně strukturálně řekla, co by se dalo zase zpět eh, přehodit kompetence jako na národní či regionální úroveň. Ale konkrétní představu, to mám 30 bodů, kde bych mohl říct, tady by mělo smysl to upravit subsidiárně, tady by mělo smysl udělat to na evropské úrovni a proto je tak nezbytná tato diskuse, protože i z důvodů kontrolních potřebujeme více Evropy. Uvědomme si problematiku vnitřního trhu a eura. A to prostě se nepodaří bez silné kontroly. Ale když chcete víc kontroly pro Evropu, potřebujete v politické diskusi také zároveň debatu o tom, kde zase víc ozřejmit tu subsidiární rovinu. A teď řeknu ještě jednu věc, abyste pochopili ty čísla 1,40 miliard návrh úspor, z toho celé 100, celých 100 milionů v ekologické oblasti. A to jsme byli velice opatrní. V mé skupině s Johnem Hontelesem, který pochází uh, Eh, z ekologického svazu a pan Mary eh, zastupuje zase zájmy spotřebitelů. Když s nimi člověk o tom hovoří, tak se říkám, když se řekne, mělo by se méně upravit, ale Hontales pak řekne, no jo, ale tady potřebujeme více chránit spotřebitele a, a ten druhý kolega z ekologie zase řekne, ale pozor, pozor, tady musí být chráněno životní prostředí, to znamená, že tady jsme si dávali pozor. jeden návrh byl, aby se hlášení o DPH dělalo elektronicky, což doposud nebylo možné. Ačkoliv se zvýšil elektronický režim, muselo se to přesto dělat ještě na papíře, hlášení DPH. No to stalo, a na papíru to stojí 7 euro, elektronicky 1 euro a tady už máte velký rozdíl. A to je obrovská úleva pro evropské podniky, pro 23 milionů evropských podniků a podnikatelů. To znamená 18 miliard úlev na výdajích. Ale všechny země ještě nepoužili tuto možnost. Německo okamžitě zareagovalo. V Německu se uspoří 4 miliardy eur. Budeme trošku kontrolovat, kdo to ještě nezavedl. Kdo to nevyužil této možnosti? Víte, to jsou věci, kdy si můžeme říci, ano, tady Evropa něčím pohlá a přinesla úlevu. Nebo otázka, tam jsou ty miliardy, například musím pro mini a mikropodniky, pro malinkaté podniky, musím jim předepisovat povinnost hlášení Musí to platit i pro mini podničky, které vůbec nefungují v mezinárodní oblasti a mají jenom malé aktivity v regionální oblasti. Vždyť to ve vašich parlamentech také máte. Dlouho, dva roky se o tom diskutovalo, dokážete si představit, jak dlouho to trvá. Evropská komise počínaje McGreevym, to bude trvat dva, tři roky se o tom diskutuje, potom zase parlament diskutuje dva roky, potom zase rada diskutuje dva roky a pak samozřejmě máte hned těch sedm let, o kterých jsem hovořil. A mě venku napadají lidi a říkají, teď už si 2007 to požadoval, teď máme rok 2012 a pořád se nic nestalo. A pak se to všechno spochybňuje. Tím vám chci jenom ozřejmit, kde jsou tyto nejnabubřelejší eh, věci, které se dají zlepšit. Je to v oblasti pracovního trhu a především ve, ve zákonech o společnostech. A ten návrh, který znamená úsporu 18 miliard, to je přece úžasné. Paní Rozbachová, pokoušel jsem se ozřejmit eh, určité záležitosti na číslech, které jsem právě přednesl, ale chci říci, co potřebujeme, je silnější evropská veřejnost. Ehm, taky vidím, že v Evropském parlamentu se pořád diskutuje o těch žárovkách a vůbec se to nevnímalo. Pak se to nějak rozhodlo, parlament taky rozhodl a pak začaly protesty ve fázi implementace. A proto moje přání je, aby politický rozhodovací proces šel ruku v ruce s vnitrostátními diskusemi. Například noviny Bild až do doby před dvěma lety, i když psali hodně o Evropě a pořád píšou o Evropě, neměli vůbec žádného hlavního zpravodaje tady. Spiegel v Německu, jeden z nejdůležitějších informačních eh, magazínů v Německu. Má 50 redaktorů v Berlíně ale zatím měli jenom jednoho, teď poslali druhého do, Berlí, do, do Bruselu. No a tady prostě ty relace vůbec nesouhlasí, to neštimuje. Potom se daleko méně eh, podává zpravodajství o práce, která se tady děje eh, v porovnání s francouzským, s, něm, eh, s francouzským národním parlamentem, s Bundestagem, se sněmovn, s dolní sněmovnou a tak dále, protože ty relace prostě neštimují. Čili o to mi jde, já nechci difamovat a pomolovat Evropu. Eh, a lidi pak řeknou, ježiš, to jsem vůbec nevěděl, teď to je přeci strašně důležité a to je můj svízelný pokus ukázat lidem, jak důležité jsou záležitosti, které se zde činí. A to celé se samozřejmě teď bohužel překlopilo v tu debatu o ouru. A ještě mi dovolte jednu poznámku. Víte, můj velký přítel Jean-Claude Juncker to kdysi pojmenoval správně už v roce 1999, před dlouhou dobou, dával, dal jedno, poskytl jedno interview ve, ve Špíglu a zhruba řekl toto. A to je Evropa elit. Zhruba řekl. My něco rozhodneme v Evropě a pak e, zasuneme hlavu a čekáme na reakci která nepřijde, protože lidi nepochopí, o čem jsme rozhodli. A pak pokračujeme dál a dál. No a brutálně řečeno, tak to se často rozhodovalo. Dnes samozřejmě potřebujeme daleko, daleko více účast občanů. O tom přece běží již ta diskuse účast občanů již v politických rozhodovacích procesech, jinak se nám nepodaří v Evropě uskutečnit to, co je možné. A to vám říkám dnes, zejména s ohledem na globalizaci, když vidím, kdo udává tón. A kde už Evropa tak neudává tón. Takže musíme napřít eh, naše spojené síly na to, abychom uspěli, protože jednotlivé země by tady neuspěly. To platí pro Francii, Německo, Velkou Británii rovnou měrou, jinak by tyto země jednotlivě neměly vůbec takovou šanci. Šanci, kterou můžeme mít, budeme-li silněji vystupovat jako Evropané a jako Evropská unie. A to je potom také i pro blaho Rakouska, Tyrolska, Alsaska, Francie, Německa, Essexu a Velké Británie. To jsem vám chtěl říci. A co si teď představuju? Já bych rád, uděláme to příští rok, no, nějaký, něco jako odkaz, chcete-li. Nová komise, která bude vznikat v roce 2014, by měla mít něco podobného jako Aktal v Holandsku, nebo jako to Grémium ve Švédsku, nebo jako teď ten výbor eh, ve Velké Británii mít prově nějakou skupinu, která musí být profesionálnější pro řešení těch byrokratických otázek eh, daleko důkladněji, hlouběji v diskuzi s komisí a s parlamentem. Ale Myslím si, že tady bychom my mohli vlastně být těmi, kteří to celé nastartují a mělo by se to potom uskutečnit v tom příštím legislativním období. Já tedy zatím budu ještě pokračovat a tak trochu taky se obouvám do veřejných zpráv, víte? A skutečně dávám prst na ráno, pokládám prst na ráno a říkám, když se to implementuje tady, podívejte se, jak se toto udělalo ve Finsku kde to šlo daleko lépe, rychleji a otevřeněji. A u vás tady v zemi X to prostě jste sepsali 30 stránek o tom a děláte to strašně komplikovaně. Samozřejmě, že znám implementační opatření. Některá země o tom napíše tři země, eh, tři strany, promiňte, a některá moje, třeba 30 stránek, no a to už jsou rozdíly, o tom je třeba přemýšlet. Já se domnívám, samozřejmě, Paní Klasová, evropská úroveň, eh, říká, není lepší udělat místo směrnice nařízení? Pak bychom si ušetřili celý ten zmatek. Pak by bylo jedno, to by byl jednotný právní základ, musí to být stejně implementováno, nebyla by tady nejrůznější podklady, protože když se implementuje směrnice, eh, zákonem nebo nařízením, tak dávám vlastní materiální hmotný základ, ale my ještě nejsme tak daleko. Já se domnívám, že členským státům je třeba ponechat určitou možnost interpretace, ale tato interpretace musí podle mého názoru, a teď jsem zase u toho, že Evropa potřebuje více kompetencí a kontroly, komise musí říci, hele, to, co tady děláš ty, takhle nejde. To k ničemu nepovede. To neposlouží tomu, co si představujeme jako sjednocenou Evropu. A doposud generální sekretariát na komise říkal, to nemůžeme prostě vytvářet takovou dokumentaci o tom, jak jednotlivé státy implementují směrnice. Pan předseda komise včera, protože jsem mu to ještě jednou vyložil, se zdá, že se teď snad Eh, pokusí tím směrem vybudovat něco takového. Abychom prostě dospěli o kousek dál ve sjednocování implementačního procesu, A to by mohlo také přispět k odbourávání i vnitrostátní administrativy. Já bych tak rád, aby lidi v Evropě řekli, aha, Evropská úroveň, komise, parlament a rád, ale především Evropský parlament a Evropská komise pochopili problém zátěže byrokracií. E, podle Mota ano, pochopili jsme a musíme se do toho pustit a aby lidi viděli, že samozřejmě musíme postupovat obezřetně a například v och ochraně spotřebitelech můžeme ušetřit 200 milionů, v ochraně životního prostředí 100 milionů, protože každá úspora eh, se eh, srovnává s tím, kolik by to stalo, kdyby se toto opatření nezavedlo a jaké škody by eventuálně vzniklo. Postupovalo se tady nesmírně opatrně, protože pan Honteles, který reprezentuje ekologické svazy, se velice angažovaně zasazuje o ekologické zájmy proti lobování průmyslových svazů. A prosadil se. A myslím si, pan Marin, nevím, jestli je v sále, náš irský kolega, mimořádně kompetentní a rozšafný kolega, který je ochotný diskutovat a který je velice prozíravý, protože nevidí jenom konkrétní problém, ale vidí okamžitě jeho důsledky. Jde o to vždycky srovnávat. Zda odbourávání byrokracie zase neoslabí ochranu životního prostředí nebo ochranu spotřebitele. A to je právě ten poměr moci. Zda to mohou nechat ve vlastní odpovědnosti, nebo zda tady musí mít nějakou úpravu ze státní úrovně. A řeknu vám zcela otevřeně, že v současné době máme tendenci, a to platí pro všechny státy, mm, máme velkou práci. Je to schizofrenie, protože politici, kteří reprezentují země, mají špatný image v Itálii, v Německu, všude. Stát sám jako takový Francie, Německo, Rakousko. Máme vysokou image. Tam lidé věří státu, Rakousko, Německo, Francie. A tady je možno státu svěřit více úprav. A to je ta obecná diskuse týkající se nadstavby. A já jsem se pokusil svými aktivitami právě tuto diskuzi podnítit. A to není možné dělat eh, v pivním stánku. Samozřejmě, že to tam lze přednést, ale pivní stánek to nezmění musím vždycky brát v úvahu komplexnost celé politiky a snažit se potom rozumně to lidem vysvětlit. A tady je velký deficit v tom vysvětlování, proč Evropa pro to či ono je správnější a lepší. A tady chybí, a v tom vám dávám zapravdu, zapojení eh, lepší lokální a regionální úrovně, kteří spíše, jak si ukazují, na Brusel teď jste mě dlouho, dostatečně dlouho poslouchali, takže vám za to chci poděkovat. Děkuji vám. Já nevím, jak vypadá váš časový plán, takže vy můžete, máte čas až do půl jedné, tak mohou položit kolegové ještě další otázky a žádám, abyste se omezili na dvě minuty a pak mohou hovořit všichni. Karl Schlitter. Ano, děkuji. Já si myslím, že problém je s tím, když zadáte následující podmínku. Menší byrokracie a menší regulace znamená eh, nižší standardy, ale to je pas, do které bychom se neměli nechat chytit. Uvedu příklad. Když jsme měli balíček o e, podávání informací o potravinách, jeden německý a irský výrobce řekli, poslouchejte, my nebudeme dávat všechna, všechny údaje o zmražení na ty výrobky, eh, uděláme tam nějaké výjimky. Pokud to neovlivní kvalitu, uděláme výjimku. Pokud to z technického hlediska není nutné, tak uděláme zase výjimku. Prostě vydávání takovýchto výjimek vede k tomu, že všechno je byrokratičtější, protože nyní máme eh, státem kontrolovaný Um, orgán, který, státní orgán, který musí kontrolovat, zda se opravdu ta kvalita nemění či ne. Takže všechno se byrokracie více, místo toho, abychom měli jedno pravidlo pro všechny. Já se tedy domnívám, že někdy byrokracie pochází ze zájmu průmyslového sektoru, kteří se snaží eh, podporovat své zájmy, místo toho, eh, abychom měli jedno pravidlo stejné pro všechny. Další věc, a opravdu by mě zajímalo těch 30 konkrétních návrhů k subsidiaritě, které jste zmiňoval. To by mohla být užitečná diskuze. Ale já si myslím, že jediné řešení je změnit eh, logiku toho, jak vypracováváme právní akty v Evropě jako celek. Když to hodně zjednoduším, máme systém, který je následující. Místo toho, abychom řekli, všechno je dovoleno, pokud není řečeno něco jiného, tak platí. Abychom uh, mohli něco učinit, budeme, mu, mít, budeme muset mít celou řadu přesných pravidel. A dogma tohoto interního trhu vede k tomu, že potřebujeme takto podrobnou legislativu a regulaci. My bychom spíše měli říct, máme nějaké normy, ty stanovíme a potom, pokud vyvstanou pochyby, pokud nějaká země bude chtít vytvořit konkrétní zákon nebo něco podobného, v tom případě převrátíme tu důkazní břemeno. Řekneme, můžete doma eh, postupovat, pokud takto chcete postupovat, ale pouze v případě, že eh, to slouží k podpoře vašeho vnitrostátního průmyslového sektoru. V tom případě by to mělo být buď zakázáno, nebo na to měla být podána nějaká stížnost. Já bych prostě řekla, aby byl trh volnější, převrátíme to důkazní břemeno. Měli bychom, měli bychom to prostě obrátit naopak. Všechno by mělo být dovoleno, nebo většina by měla být povolena tak, aby mohl uh, systém fungovat a měli bychom si více věřit. Děkuji. Děkuji a nyní Horst Schnellhardt. Promiňte, neslyšel jsem své jméno. Děkuji, pane doktore Štojbere, že jste mezi námi. Také jsem se těšil na váš eh, účast mezi námi. Já už jsem vás několikrát eh, slyšel. Vždy je to motivující, ale potom v praxi to není snadné. My tady máme také dvě záležitosti o tom, jak se budou dělat zákony, jak je budeme komunikovat. A tady jsou ještě dvě věci. Jak to vypadá s úpravami k E, správné, spravedlivé konkurenci v Evropě. Zvládneme to, aby jeden členský stát schvaloval nediskriminační úpravy pro jiné země, protože se to různě interpretuje a vykládá. A já vám uvedu několik příkladů. Byl jsem také zpravodajem u nařízení o energiích a nařízení jsou lepší než směrnice protože tady jde přesně o to, že směrnice nemůže implementovat spravedlivou hospodářskou soutěž. Ale i nařízení to nemá snadné. Nařízení bylo flexibilní kvůli různým strukturám v Evropě. A sice, že na malé e, podniky nemají být kladeny příliš velké požadavky, ale e, potom jsou jiné požadavky na velké podniky. A co se potom závěrem stalo? Například svaz řezníků v Německu mi e, potom si stěžuje, to no, to je strašné, co jste tady schválili, ale řezníci v Rakousku, tě, e, ti to, e, těm se to líbí. A to nemůže souviset s tím, že to špatně čteme, ale prostě s tím, že se to špatně vykládá. A 17 směrnic, které dříve existovaly, tak ty byly potom schváleny jako provádějící předpisy. Takže nic jiného nebylo, protože nechtěli naplnit flexibilitu znalostmi a možnostmi, které mají, ale chtěli k konkrétní jasné předpisy. A to, jsou, eh, to je vývoj, který mi dělá starosti. Já si myslím, že nařízení musí být ještě přísnější. A za druhé, Pan předseda se sice mračí, ale já to stejně řeknu. Mně to stále dělá starosti, neboť mým omylem bylo, když jsem si, když jsem tady před deseti lety řekl, eh, říkal, že to všechno bude za deset lepší, ale neustále jsou před námi překážky a já nevím, co s tím dělat. Já když se setkám s kolegy doma a těm něco řeknu a řeknu jim, udělejte to jinak, potom přijde ti desítky lidí, kteří řeknou, to nejde, nejde, nejde, protože se to je upraveno tak a tak. A my tady vedeme tvrdý boj. Ale já si myslím, myslím, že to je skvělá věc, že o tom zde diskutujeme. Já jsem si také řekl, že o tom budeme diskutovat, budu doma tak e, jako tady, jestli mě pak potom zvolí, no to nevím, ale bude to těžká záležitost. Judith Merkis. Dank u wel, Děkuji. Chtěl bychom poděkovat, e, chtěla bych poděkovat panu, panu Štojberovi za velice zajímavý přehled situace. A mám několik rychlých otázek. Jde věci, o kterých se uh, hovořilo. Někdy jste poskytli jasné odpovědi. A například u eh, neefektivní implementace směrnic, které pochází od nás z Evropské unie. Říkáte, že někdy je obtížné implementovat, vede to potom k řadě rozdílů, trvá to dlouho a možná by bylo lepší eh, použít prostě nařízení, tedy těžké zbraně. Nařízení jsou jasná, je to jasný signál od Evropské unie a nepotřebují implementaci. Jsou to takové těžké zbraně, ale představují méně byrokracie. Dále, Možná by bylo užitečnější místo kontrol eh, ex post, tedy eh, následných kontrol, zavést spíše předběžné kontroly, v rámci kterých bychom eh, zpřístupnili také pomoc a podporu. A orgány v jednotlivých zemích by možná mohly přijmout část této zátěže a část také nákladů, místo toho, aby to platili malé a střední podniky. Dále, říkáte, že dochází k eh, příliš velkým změnám, k rozdílům během implementace, což vede k nákladům a neměla by platit povinnost minimální úrovně implementace. Minimální úroveň tedy od té doby, eh, kdy po nějaké, kdy do, tedy od doby, kdy dojde k implementaci, do nějaké lhůty. Nebylo by to k lepší implementaci? Já myslím, že tady bychom to měli vysvětlit jasně. Dále čtvrtá poznámka. Říkal jste, že existuje eh, celá řada datových center, informačních centrech. Možná by bylo lepší mít pouze jedno takové centrum a tady já souhlasím, bylo by to opravdu pozitivní. Ale v tom případě bychom na soukromí museli nahlížet jinak. Ne zavádět méně, ale spíše více soukromí. Mám šest bodů, uh, už jsem to téměř prošla. Nebudu už hovořit dlouho. Takže musíme zajistit samozřejmě soukromí, ale mohli bychom k tomu přistupovat centralizovaně. Mohli bychom se snažit centralizovaně uh, uspořit. Uh, a dát všechny ty informace dohromady. Musíme tedy e, zvýšit kvalitu, ale nesnižovat záruky a právě soukromí. Dále, vy jste hovořil o eh, systému kontrol, o rovnováze, říkal jste, že dochází k duplicitě. Máme tisíce e, poslanců nevládních organizací, mezinárodních informa- organizací, té Radu Evropy a do jisté míry provádí stejnou práci jako tu, kterou provádíme my zde. Hodně už se o tom hovořilo. O čem přesně se v rámci této duplicity hovoří? A prostřednictvím vaší práce přiklonil jste se eh, k tomu, že jste evropský federalista. Domníváte se, že potřebujeme evropskou vládu? Děkuji, Petr Líze. Mám jednu prosbu paní Merkis a Horst Schnellhardt čekali skoro dvě hodiny a potom nelze je omezovat. Ale nehovořil pouze pan Zebrs a další na začátku daleko eh, lépe dlouho, takže nás prosím neomezujte tak rychle. Já děkuji panu doktorovi Štojborovi za to, že přišel mezi nás. Já vám také děkuji za to, čeho jste dosáhli. Ta záležitost DPH, to je skvělá věc a také vás přitom podpořil parlament. A já bych také chtěl chtěl vám poděkovat a nechť vás to motivuje, že dnes vystupujete jinak než v minulosti. A my také jsme se poučili v Německu. Je skvělé, že eh, děláte takové věci jako článek s Manfredem Weberem. A potom je tady žá, záležitost žárovky. Buď to můžete být proti jako angažovaný politický člověk a potom se obraťte pana, paní Merkla, pana Gabriela. Paní Merklová po summitu 2007 to řekla nahlas. A podle mého názoru toto neslušné nadávání na EU, na EU má jeden cíl a paní Merkel se bude bránit. Ona Eh, potom se k tomu přihlásí, ale musíte ji tak oslovit, není to nirvána Evropy. To, o čem hovořila paní McEwen, to já také jasně říct, řeknu. A řekněte to také paní Eigner. Včera na ARD eh, bylo o, kritizováno označování potravin a bylo řečeno, že se to v Evropě všechno neprosadí. To neodpovídá vyjednávací pozici e, Německa, ale e, ta, politi- něme- ta německá ministrině řekla, no já jsem byla jiného názoru, ale pan Rössler z liberálů mě nutil k tomu, abych vypadala, abych dělala něco jiného. A paní Eigner, ministrině životního prostředí, byla opravdu včera slabá. Ona opravdu se včera obracela proti EU, ale německá diskuse byla stejně diferencovaná jako evropská. A pokud se týče hygieny potravin, tak to se týká také vaší strany, pane doktore Štojbere. Zodpovědní byli pan ministr Zéhofer a Eigner. Jejich úředníci se vyslovili proti snížení administrativy v Evropě. A nyní je to paní ministrině van Leiden. Takže já budu hovořit pořád dál. To znamená, eh, pokud se týče medicínských šetření utýkající se tomografie a zde se také eh, bylo, obrací němečtí ministři proti snížení byrokracie, kterou jsme schválili, a ETS. A my chceme evropské řešení a kolegové z CSU říkají, že když eh, to nezvládnou naši evropští kolegové, pak to uděláme doma. A já vám řeknu, co se stane, když se nebudeme snažit. Německo kvůli pozici německého ministra zamítne německé řešení a nová koalice po vole po volbách doufám, že tato nová koalice bude vedena CDU, ale to bude potom také řešení, které poškodí německé eh, řešení a německou situaci. Děkuji Petru Lízevu za přesně dvě minuty a nakonec má slovo paní Françoise Groster. Eh, Děkuji. Pane Štojbere, já bych vám chtěla říct, že opravdu mi bylo velkým potěšením si vás vyslechnout. A musím říci, že to, co jsme od vás slyšeli, naprosto odpovídá dojmu, který mají naši občané, naši spoluobčané. Domnívám se, že zde musíme ale říct jednu důležitou věc. Pokud máme velkou byrokracii, je to z toho důvodu, že máme státní zprávu, která není účinná, má příliš velkou e, váhu, což je chyba politiků, ti ponechali tyto pravomoce, ale já jsem přesvědčena o tom, že pokud by e, administrativa byla efektivnější, pokud bychom ji měli méně, v tom případě by všechno bylo těžkopádnější a e, spolupčané by na to nahlíželi pozitivněji. Naše Evropa je Evropa spotřebitelů, zapomnělo se na malé a střední podniky, na velmi malé podniky a v současné době se nacházíme v krizi. Podniky prožívají tu krizi navíc velice obtížně. Samozřejmě odpovědnost mají vlády, eh, představitelé států, když se například podíváme na evropský patent. Evropský patent je pozitivní věc, je to zjednodušení, ale bohužel, když se podíváme na obtíže, které vedly, eh, nebo obtíže, které eh, jsme museli překonat než byl vytvořen evropský patent. To vysvětluje, proč došlo k zablokování některých států. Takže já si myslím, že vel, malé střední podniky jsou regulací zatíženy a my v Evropském parlamentu také máme svoji odpovědnost. O tom jsem toho dnes dopoledne ještě mnoho neslyšela. Máme velkou odpovědnost, protože jsme to právě často my, kdo eh, komplikujeme, eh, stěžkopádňujeme legislativu, žádáme o více legislativy a to potom vytváří nátlak na naše malé střední a podniky a vede to k nestabilitě, protože malé střední podniky stále ještě očekávají přeskum eh, legislativy legislativy a tak dále. Pracujeme na tématech, která jsou příliš komplexní a když vy dnes říkáte, že eh, generální tajemník parlamentu je ochoten eh, vytvořit generální pokyny k vytváření legislativy z naší strany. Mě to dělá starosti, protože to znamená, že budeme eh, mít stále, budeme mít ještě větší byrokracii. Pokud bychom vytvořili strukturu, která by toto všechno eh, obsahovala, nebo zabývala se tím, myslím, že by nám to umožnilo vydávat lepší eh, právní předpisy. Děkuji. Děkuji, ano, tento odbor, toto ředitelství již existuje, takže nyní jsme na konci seznamu řečníků a nyní dám slovo panu doktorovi Štojberovi, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Já vím, pane Grote, já jsem opravdu zde trošku zneužil vaší trpělivosti. Máte ještě hodně věcí na programu, ale byla to velice otevřená a dobrá diskuse, která především podporuje vytváření povědomí o této věci. My musíme všechno to, co děláme, musíme sledovat. My si musíme více přemýšlet více dnes o dopadech našeho konání. Pane Šlutere, vy jste hovořil o jedné důležité věci. Snižování byrokracie samozřejmě neznamená změkčování standardů. To by bylo také nesprávné. My o tom to diskutujeme například e, jako úlevu pro malé a střední podniky, ale nemůžeme říci, že velká potravinářská firma musí dodržovat tyto standardy a malý podnik pro tento podnik udělám nějaké standardy mínus. To nemohu potom požadovat také od spotřebitele, protože standardy musí být stejné. Snižování byrokracie nesmí vést ke změk zlepšování situace a nesmí to být pouze politické paroly. Ale opravdu musíme v této souvislosti zvážit, a to je také diskuse, která se vede na komisi. A sice musíme zvážit, zdali musím udělat předpisy pro malé a střední podniky, které budou oproštěny od určitých dopadů. To znamená, musím eh, tedy zvážit, zdali obecně snížím požadavky na všechny a u potom u těch menších se budu snažit snížit byrokratické dopady pro malé a střední podniky. To je zásadní debata, kterou nyní vedeme a komise se k tomu příští rok vyjádří. A jestliže vy se chcete také projevit v tomto, a když já vidím, že některý velký podnik jedno procento obratu musí vydat na e, zvládání byrokracie u malého středního podniku je to potom 5%, a potom mikropodnik je to dokonce 10%, které musí eh, z obratu musí vydat na dodržování veškerých standardů a kritérií a na to musíme pracovat, protože budoucnost našeho kontinentu závisí na malých a středních podnicích a proto je to důležitý politický cíl. A potom také obrácení důkazního břemene, jak jste o tom hovořil v souvislosti s subsidiaritou, tak to je zajímavý nápad. Pane Schnellhorste, Rakousko a Německo, jak jste to tady vyprávěl, my přesně toto potřebujeme. Dokud budeme mít směrnice, tak se musíme více vyměňovat informace o provádění směrnic na národní úrovni. A to je požadavek, který existuje všude. A já to také podporuji. Tady to mám také ve svém dokumentu, že máme 74 příkladů, kde se proveditelnost velice liší. A paní Merkis, směrnice nebo nařízení? Tato otázka byla také položena paní Grostet. Já jsem toho názoru, že potřebujeme o něco více nařízení. Já se domnívám, že opravdu směřujeme k většímu počtu nařízení. Ale tady máme jeden problém, který musíme vidět všichni je tady obrovský rozdíl efektivity administrativy v jednotlivých zemí. Například na východě jsou obrovské velké administrativní deficity při provádění nařízení. Ne, že by tady byla zlá vůle, ale prostě nejsou tady ty znalosti a proto musíme dbát na to, aby provádění ze strany administrativy se řešilo také na summitu. Musí se udělat více pro zlepšení provádění předpisů a nařízení, ale také to musí pochopit komise. A potom se opět dostávám k tomu k dokumentačnímu středisku, kde se bude dokumentovat provádění směrnic tak, aby komise věděla, jak to kde vypadá. To je kůsek Evropy v oblasti kontroly. S panelí se s vámi mohu pouze souhlasit. Pokud se týče úpravy emisí na národní úrovni, to by byla šílená věc. A řeknu vám jednu věc. Dnes musíte znovu zdůvodňovat Evropu. Neboť pro mě Evropa je odpověď na strašlivé dvě světové války a především na odpovědnost Německou za toto zlo. Ale pro mé děti a pro mé vnuky je to historie tím nestačí tato, toto vysvětlení kvůli válkám. A dnešní odpověď může být pouze globalizace, protože tato Evropa má obrovské problémy. My jsme kontinent, kde vymírají lidi. V roce 2040 říká prognóza komise, že budeme mít o 50 milionů obyvatel v Evropě méně, zatímco v, v světě bude 9 miliard obyvatel. Takže tady opravdu intelektuálně takto musíme zdůvodnit existenci Evropy. Ale my zajisté potřebujeme ještě další nařízení již se o tom hovořilo. Subsidiarita nařízení, to je takový určitý rozpor. Ale já se domnívám, že potřebujeme celkově silnou komisi, a to, co nepředpokládala Lisabonská smlouva, jestli to smím zhodnotit, potom rada získala více pravomocí, je silnější, komise se oslabila a parlament je někde mezi. A já se domnívám, že význam rady, tak jak je to prezentováno, to není dobrá věc. Jestliže zasedá summit, potom máte 17 či 27 tiskových konferencí. A co řekne francouzský prezident a co řekne německá eh, eh, potom kancléřka a co řekne řekne italský prezident, on řekne, já jsem zastával a pro, bojoval jsem za italské zájmy, ale to řekne také Bulhar. Ten řekne, já jsem obhajoval razantně bulharské zájmy proti evropským představám. To je pak jasné, že se potom vlastně tady ukazuje ten opak já to nemohu změnit, ale já se snažím na toto poukazovat a a snažím se z toho vyvodit příslušné e, důsledky. Ochrana údajů já, jestliže dám údaj státu, pak to jednou musí stačit. Nemohu očekávat od občana, že bude dávat eh, státu jednou údaje, potom eh, zemi, městu a tak dále. On potom tento občan řekne, já už jsem přece ty údaje sdělil. Takže to je příliš mnoho. Já jsem byl ve Spolkovém království, to je skvělý příklad. Navštívil jsem příslušného ministra, pan Risk a on mi říkal, ano, oni zjistili, že, ve spol, že v Británii je více než 22 tisíc norem, což je víc než v Itálii. Oni vůbec nevědí, zda jsou ještě platné nebo ne. To znamená, že vláda říká, že mají obrovský počet norem. A potom tento ministr mi řekl, my jsme zjistili, že kráva v Anglii, krá, jedna kráva v Anglii, je navštívena a sledována, monitorována 19 úřady. A on mi řekl, proto, a ta kráva má z toho radost, ale zrovna tomu farmářovi se to nelíbí. A to jsou ty příklady, které je třeba zkoumat. E, proč se musí 19 úřadů zabývat jednou krávou? Na co potřebují všechny tyto údaje? A když to budeme takto řešit, pak můžeme těmto lidem, těm lidem říci, ano, my jsme problém rozpoznali a my chce ho chceme překonat. Je třeba zaručit ochranu údajů. A ještě poslední poznámka. Francouz francouzské kolegyni. Já si myslím, že máme tady určité manko a já to mohu říci. Já jsem, mám skvělou eh, vztah se Sarkozym a já jsem se dvakrát s ním o tomto tématu bavil. Francie nemá jasnou pozici k odstraňování byrokracie. A e, v Británii je to jinak protože Británii se předkládá zákon e, vládě jenom tehdy, jestliže se jiný zákon odstraní. Jestliže se předloží například reforma důchodu, pak se to musí také řešit jinde. A to si myslím, že je dobrý nápad, mít vždy jenom jeden předpis. Ve Skandinávii to také řeší velice razantně. Ve Francii tam mi ta pozice není úplně jasné, jak ho seriózně nová francouzská vláda řeší e, odstraňování byrokracie. E, e, mohl bych-li vás požádat, aby byste se také na to podívala ve Francii tak, aby Francie spíše odstraňovala byrokracii a šly vlastně ruku v ruce se Skandinávií a s Británií a s dalšími zeměmi. V tomto duchu vám děkuji za intenzivní diskusy a také říkám, že se zajisté ještě později uvidíme. Děkuji vám. Děkuji, pane doktore Štojbere. A vy jste také viděl, že to byla opravdu zajímavá diskuse, to jste viděl také na tom potlesku. Musím říci, že takovou to obecnou a velice zajímavou diskusi jsme zatím u nás ve výboru nevedli. A vy jste pracoval také s provokacemi a to patří k pedagogice. A vy jste také řekl, že bychom někdy my i evropští parlamenti měli určité věci napravit a také více komunikovat věci lépe venek. všichni členové v tohoto výboru opravdu pracují na hranici svých kapacit. A to nejsou jenom členové poslanci tohoto výboru, a e, také jsou to další e, pracovníci sekretariátu. Máme 40-45 e, týdnů zde v Bruselu. Máme obrovské volební okrsky a kolegové v německém spolkovém sněmu mají jenom 22 týdnů na zasedání a mají také daleko menší volební okrsky. A vy jste také řekl, že opravdu naši diskusy musí chápat všichni, i v továrnách. My nemůžeme být jenom elitním projektem. Evropská politika se stala vnitřní politikou a někdy bychom také měli přemýšlet o našem jazyku. A vy jste také zajímavě hovořil o znění, o formulacích, o implementaci, o provádění eh, Eh, ekologických právních předpisů a opravdu jste zahájil zde zajímavou debatu. Na začátku jsem byl dotazován, jak je možné, že, so, býva, že sociální demokrat také pozval člena CSU na diskusi. A to se také ukázalo, že vy jste op- opravdu eh, se prezentoval velice dobře, prezentoval jste především také vaši práci a musím říci, že jste také přinesl příslušné dobré příklady, eh, ze kterých jste vycházel. Děkuji vám. Děkuji. Nyní jsme u bodu 18 a já nyní dávám slovo paní zpravodajce Vils. Děkuji mnohokrát, kolegyně, kolegové. Všichni víte, že při sepisování stanoviska je třeba zohledňovat určité normy, i když předmět diskuse je velice relevantní a senzitivní, citlivý, eh, co se týče tématu. Eh, návrh našeho kolegu výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost zohlednil celou řadu aspektů. Jasná výpověď pro ukončení výjimečného řešení týkající se Eh, používání chryzotylu je nezbytné. Ráda bych tady připomněla, že v posledním legislativním období, když jsme využívali našeho práva jako EP, jsme neměli úspěch při konečném hlasování v plénu. Další doporučení s ohledem na zaměstnance a zdraví občanů je ještě zřetelněji definováno a domnívám se, že náš návrh je dobrým doplněním zprávy výboru pro zaměstnanost. Eh, ráda bych tady poukázala na tři aktuální problémy, které rozhodně nelze podceňovat. Za prvé, nezbytnost eh, evidování všech úmrtí na základě mezoteliomu včetně eh, eh, ostatních eh, chorob z povolání i jiných chorob, protože máme celou řadu lidí, kteří žili ve znečištěných budovách, aniž prostě s nimi přišli nějak pracovně do, skytu, za druhé, do, do styku. Za druhé je třeba rozsáhle evidovat materiál asbest, který se ještě může nacházet v určitých budovách, zejména ve veřejných a soukromých budovách je ještě asbest přítomný, víme to. Eh, je to prostě něco jako bomba, která by mohla vybuchnout, když si uvědomíme, že je třeba chránit obyvatele před negativními vlivy asbestu. V roce 2006 již se správně ve směrnici pravilo, že asbest je smrtelně vážná věc. Když lidé, kteří prováděli prací s asbestem, zestárli, Eh, eh, těž, hůře si budou vzpomínat na to, kde všude dávali azbest do budov, proto je třeba jednat co možná nejrychleji. Dále eh, je třeba evidovat veškeré oběti azbestu všude tam, kde lidé jsou léčeni. Členské státy i komise potřebují jasnou evidenci těchto nemocí. Podle Světové organizace zdraví eh, máme ročně 2 až 3 tisíce nemocných eh, na eh, základě účinku asbestu. A myslím si, že v návrhu mého stanoviska budu muset ještě navýšit počet obětí úmrtí v důsledku asbestu. Hovořili jsme s občany, s, hovořili jsme s občanskou společností eh, i se združením eh, obětí a domnívám se, že v Evropském parlamentu je třeba, abychom plně uznali jejich práva na očkodnění. Žádáme komisi i členské státy, aby se snažili zlepšit národní akční plány pro zákaz používání asbestu. Veškerá sanační opatření eh, musí dodržovat ekologické předpisy týkající se přepravy tohoto nákladu a také je třeba zabezpečit skladování na zajištěných skládkách. Ještě bych ráda připomněla ten italský případ, eh, který eh, se týkal smrtelných účinků azbestu. Eh, byl zahájen v roce 2009 a souviselo to s odpovědností bývalého majitele a bývalého ředitele italské pobočky společnosti Eternit. A nakonec dle toho úsudku byl odpovědný ředitel odsouzen na 16 let odnětí svobody, protože bylo prokázáno, že tento podnik nese odpovědnost za 3000 úmrtí souvisejících s asbastem a soud nařídil zaplatit odškodnění eh, i očkodnění příbuzným a združením občanské společnosti. Rozsudek v Turínu tím ukončil jeden proces, který může být označen jako proces století přes 2200 evidovaných úmrtí, více než 6 tisíc vedlejší, tě, vedlejších žalovatelů promiňte, 3000 hlavních žalob a 2000 vedlejších žalob. A to bylo vše, děkuji mnohokrát. Děkuji vám a nyní bude mít slovo stínová zpravodajka. Děkuji. Já mám v případě asbestu zvláštní zájem a z toho důvodu jsem také stínovou zpravodajkou pro tuto otázku, pro toto stanovisko, které vypracováváme. Chtěla bych ještě dodat eh, něco k tomu, co zmiňoval kolega. Nemůžeme na toto nahlížet pouze jako na eh, nemoc z povolání. Asbest, mezotelium a asbestóza se netýkají, a také ještě další nádory, to vše se netýká pouze osob, které onemocní na pracovišti. To znamená, že není možné tuto nemoc eh, kvalifikovat čistě jako nemoc z povolání. Je to věc, která se týká celé populace. A z toho důvodu bych, bych řekla, že by měla být eh, vytvořena celoevropská studie, která by se zabývala situací celkově ta studie by měla eh, nabídnout seznam míst v Evropě, kde tento problém vyvstává a kde se vyskytuje asbest, tak abychom mohli na základě toho potom přijmout opatření, které by nám umožnily proti tomuto problému bojovat a také eh, se vyhnout výskytu těchto nemocí na celoevropské úrovni. Pokud dovolíte, já se zmíním o Kypru. Na Kypru jsme měli velice závažné dopady v nedávné době proběhla v televizi, v dánské televizi diskuze, která se týkala tohoto tématu. Jedna společnost 90 eh, let eh, těžila asbest na Kypru a tato společnost byla obviněna z toho, jaký to mělo dopad na společnost a na pracovníky. A přesto e, i nadále situace pokračovala, nebyly vydány žádné opatření, jejichž cílem by bylo chránit populace. populaci. Toto místo je zavřeno už 25 let, ale přesto se ještě vyskytují pří, e, případy smrtelného mezoteliomu v okolních vesnicích. Asbest se tam použil například eh, v zavlažovacích kanálech na celém ostrově a navzdory tomu, že jsme se snažili eh, proti tomu bojovat, že jsme se snažili v okupované části ostrova změnit tyto kanály. Ve volné části ostrova se kanály používají i nadále a nebyla vypracována studie, která by se zaměřila na rakovinu žaludku a na vztah eh, s asbestem, ale přesto to neznamená, že ten vztah neexistuje. Měli bychom se tím zabývat. Pokud žádná taková vazba neexistuje, proč v tom případě se v okupované části nahrazovaly ty kanály? Jsou tam také uh, britské opuštěné základny, základny, kde domy byly uh, vystavěny pomocí azbestu a populace, které obývají místa uh, kolem kolem těchto základen, tedy této populace se to přímo týká. Tam bychom měli také přímo jednat. Navíc eh, u kyperských břehů je loď, která je naplněná asbestem. Já, já samozřejmě neříkám, že tato otázka se týká pouze Kypru. Máme například legislativu, která umožňuje používání asbestu v brzdách automobilů, ale to nestačí. Pomocí tohoto nemůžeme reagovat na tento problém, potřebujeme mnohem více. Populace je vystavená eh, působení asbestu, protože asbest je přítomen v domech a zavlažovacích kanálech a my tedy musíme na to nahlížet obecněji, musíme přijímat opatření, která nám použí bojovat proti tomuto problému. Domnívám se, že by nám to také umožnilo bojovat proti nezaměstnanosti a umožnilo by to také přijímat opatření, která, eh, pomoží, která pomohou eh, situaci vyřešit. Také musí být provedeny studie, které nám umožní eh, uvědomit si, jak rozsáhlý tento problém je. Děkuji. Kolegyně Linda McEwen. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat uh, Sabin Wills za stanovisko. Myslím si, že je to uh, dobrý začátek. Uh, a vítáme také ehm, tento, toto stanovisko, teda tuto zprávu z výboru EMPL. Jednak mi jde o název eh, této zprávy. Předchozí řečníci říkali, že se nejedná pouze o eh, nemoc povolání, ale týká se to šířeji ehm, populace, která pobývá v této oblasti. Je to tedy otázka, která se týká životního prostředí. Gladys, kterou zastupuji, se domnívá, že bychom měli hovořit o, eh, nejenom o nemoci z povolání, ale o dopadech eh, celkově. Tím by se rozšířila také působnost eh, této zprávy a spadal, vyjadřovali bychom se k tomu také my. Dále měli bychom podporovat vytvoření závazných pokynů, které by zakázaly používání asbestu. Spravdajka už to říkala. Dále vítá stanovení lhůty vítá také to, o co e, žádají odbory a neměly by být stanoveny žádné výjimky pro e, vypuštění asbestu z legislativy REACH. A také by měla být stanovena jasná lhůta, kdy e, bude ukončena výjimka pro chryzotyl. Děkuji. A nyní za liberály Andreas. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní zpravodajce. Problém s asbestem pocitujeme velice silně a to právě z toho důvodu, že vedl k velkému počtu úmrtí a v budoucnu ještě dojde k dalším. Problém spočívá v tom, že není stanoven minimální práh, pod kterým už neexistuje riziko. Dokonce i e, několik málo vláken může být rizikových. A mezotelion se navíc může vyskytnout například 40 let po expozici asbestu. V Itálii máme hřbitovy plné lidí v některých místech, kteří umřeli z tohoto důvodu, z, mezoteli, z důvodu mezoteliomu. A e, náklady, které bude mít vymícení této látky, budou obrovské. Pokud se ale chceme vyhnout dalším umrtím, musíme se opravdu této látky zbavit. A zbest musí být e, vymícen z našich domovů, budov a továren. Mnohé e, země v tom vidí velké náklady Například eh, musely být eh, odstraněny celé oblasti, které stanovovaly stropy pro asbest. Během toho případu, který zmiňovala paní e, zpravodajka, ten případ dokázal, že společnost, která prodávala tento výrobek, si byla vědoma, vědo, si byla vědoma rizika a nebezpečí. A já si myslím, že bychom neměli aktivovat mechanismy, které již existují, kde měl by být možné, aby byly na trh uváděny nebezpečné látky, například u vozidel potom bude nutné celé to vozidlo stáhnout. V tomto případě já si myslím, že by mělo být možné tyto náklady přenést na ty, kteří vědomě uvedli eh, karcinogenní látky na trh. Také se musíme zbavit eh, limitů, které v současné době jsou zakotveny v legislativě, limity pro asbest, protože my víme, že žádný takovýto limit neexistuje, limit, pod kterým by nebezpečí neexistovalo. Nyní eh, v celé Evropě existuje tato snaha eh, stáhnout veškeré látky a produkty, které by obsahovaly asbest, ve snaze vyhnout se těmto rizikům. Mnohé eh, výrobky ale nejsou monitorovány, neplní standardy. Například ve městě, kde já žiju, máme 20 000 obyvatel a Máme eh, nezajištěné skládky a eh, dochází například k uvolňování asbestu do vody. A z vody se to potom může dostat zpět do oběhu, do vzduchu, protože pitná eh, voda, respektive voda se potom používá jako pitná voda navíc se s ní zavlažují pole. Tyto nebezpečné skládky jsou eh, v současné době, respektive tento nebezpečný eh, odpad je v současné době vkládán do zvláštních skládek, ale to by se podle mého názoru také mělo změnit. A problém nakládání s odpady také představuje rizika. Jsou to dost významná rizika. Asbest je totiž slovo, které pochází z řečtiny a znamená nezničitelný a to je problém. My v současné době asbest eh, vezmeme od někud a dáme ji do země, ale to je špatný přístup. Musíme využít technologie, které už máme k dispozici, které existují a eh, díky nim se snažit eh, snažit tyto odpady zlikvidovat. Někde už to probíhá, například ve Francii se takto zbavují vysokého procenta asbestu. My si totiž myslíme, že není dobré asbest zakopat do země. Nevíme, jaké to bude mít dopady za 200 a 300 let. Například někdo může eh, na pozemku, kde je skládka, postavit eh, podzemní parkoviště. To znamená, že legislativa v této souvislosti se musí změnit a tyto konkrétní skládky budou muset být zrušeny. V opačném případě bychom prostě eh, tento problém přinášeli na budoucí eh, organizace. Děkuji. Michel. Děkuji mnoho. Promiňám se, že chci Domnívám se, že je důležité, abychom lépe chránili eh, naše obyvatelstvo, abychom skutečně zakázali používání asbestu. Já to vidím například ve Francii. Tady se zakázalo používání asbestu v roce 1990 a teprve od roku 1990, ale měli jsme do té doby už 5 milionů úmr, pardon, 5 tisíc úmrtí. Eh, takže když se podívám na čísla Sabine Wills, to nebude jenom 25 tisíc, to bude prostě 500 tisíc, to je enormní počet lidí a jak již na to poukázal předřečník, je třeba uvědomit si, že toto se týká nejenom lidí, kteří se pracovně setkali s asbestem. Čili je naprosto nezbytné zakázat absolutně jakékoliv používání asbestu. A když se podíváme na Německo, Francie, eh, Polsko, které ještě používají chryzo monotylový asbest. Je třeba tomu učinit přítrž a zakázat to. Ale právě také máme obavy s pamětí a s zmapování míst, kde k tomu šlo, docházelo. Uvědomujme si, docházelo k rekonstrukci měst ale tam, kde se začalo, eh, a nevě, ještě ten problém asbestu nebyl tak známý, byli eh, dělníci vystaveni eh, tomuto účinku asbestu. Proto je třeba, aby v každém členském státu existoval nějaký registr nebo evidence všech takových stavení, kde se asbest vyskytoval, abychom lépe chránili obyvatelstvo. Jistě víte, že tady máme i lodě přepravující zboží, které když, plav, když, se, když plují pod evropskou vlajkou, tak jsou eh, evidovány a je přesně evidován eh, náklad, ale není tomu tak v případě lodí plujících pod jinou vlajkou. Uvědomme si například, co se dělá s eternitem. Nezapomnělo se eh, na to, ten eternit, který se používal na střechy, spousta lidí ho tam ještě má. A teď se podívejme na oběti já bych ráda, abychom tady měli harmonizaci v očkodnění obětí, protože velice často to bylo v důsledku eh, pra, prof, onemocnění povodcí z povolání, ale někdy to bylo i z jiných důvodů a je třeba odškodnit oběti všechny. Je třeba myslet na ně a nezapomínat na ně, tak jak se často děje. Děkuji mnohokrát. A jako poslední pan kolega Cabrnoch slovo, pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou práci i za diskuzi, kterou, která proběhla. Azbest je bez pochyby jednou z výrazných hrozeb pro veřejné zdraví. Nakonec o tom svědčí i to, že celých sedm poslanců tohoto výboru se účastní naší diskuze. Ne všichni používají sluchátka, obávám se, že ne všichni rozumí mému rodnému jazyku, ale přesto pro zbývajících pět bych rád něco řekl. Rozhodně souhlasím s tím, že zdaleka nejde jenom o nemoc z povolání a proto i já, ačkoliv jsem současně členem výboru pro eh, zaměstnanost a sociální politiku, eh, se domnívám, že ty výbory by měly eh, více spolupracovat na konečné podobě naší zprávy. Je určitě dobře, že upozorňujeme na problematiku azbestu a jeho dopadu na veřejné zdraví a věřím, že naše upozornění bude mít nějaký dopad. Eh, rád bych tady poznamenal jednu věc, o které se tady ještě nebavili jsme se a o které budeme hovořit na eh, výboru Employment. Já jsem přesvědčený, že Evropská unie a její orgány mají co nejlépe podpořit členské země přijetí účinných opatření. Jsem přesvědčený, že máme podporovat výměnu informací mezi jednotlivými zeměmi o tom, Eh, jak proti azbestu bojovat a čerpat eh, z dobrých příkladů a z příkladů dobré praxe. Současně jsem fakt přesvědčený, že boj proti negativním zdravotním účinkům azbestu může být úspěšně realizován na úrovni jednotlivých členských zemí a prostřednictvím národní legislativy, a tedy, že není žádný zásadní důvod pro legislativní opatření na úrovni Evropské unie a e, o tom budeme hovořit, protože zpráva připravená zpravodajem ve výboru Employment e, obsahuje nějaké velmi ambiciózní a extenzivní návrhy, které překračují e, principy subsidiarity, tak jak jsme zvyklí je vnímat určitě zdůraznění problematiky azbestu jako jedny z hrozeb pro veřejné zdraví je plně na místě a jsem rád, že se tomu tématu věnujeme. Děkuji. Vielen Dank, Herr Rossi. Pan Rossi. Herr Rossi, eh, Sie haben das Wort. Sì, grazie Presidente. Beh, il tema dell'amianto è un tema estremamente... Děkuji, pane předsedo. Azbest je velice citlivá a obtížná otázka, alespoň z krátkodobého hlediska. Azbest je přírodní eh, nerost, těží se a u nás v mé zemi je stále ještě otevřen eh, jeden důl, který se nachází kolem Turína. A v této oblasti je obrovské znečištění. Máme tam uh, vysokorychlostní vlakový tunel, který propojuje Turín s Lyonem a ten uh, bude právě procházet touto oblastí, kde se těží azbest, takže je někdy dost těžké stanovit tomu omezení a bude to dost obtížné. Už jenom to, uh, že využíváme například vodu z této oblasti, uh, znamená to, že v podstatě převážíme azbest a zemědělci, kteří pracují v této oblasti, kde je vysoká eh, koncentrace asbestu, také přenáší tuto látku po okolí. My tedy musíme být eh, opatrní, musíme se zaměřit na to, co je možné učinit, abychom tento problém vyřešili. Ovšem, na rozdíl od ostatních řečníků, my nedělají obavy stropy stanovené pro eh, asbest, já si myslím, že pořád je lepší azbest eh, zakopat do země, než jej mít eh, venku, protože venku prostřednictvím větru, eh, deště a tak dále se více pohybuje. Azbest, když se dostane pod zem, tak je alespoň tam, kde původně byl a to už samo o sobě něco znamená. Samozřejmě může se to dostat do podzemní vody, ale my máme celé hory, které jsou složeny z azbestu Hory u nás jsou plné takovýchto asbestových vláken a to je vlastně přirozený proces. Co mě spíše dělá obavy, je to, že se asbest dostává do uh, rozvodné sítě vody, lidé potom asbest pijí a to je problém. Lidé mohou onemocnit mezoteliomem, to je jedna věc, například z toho důvodu, že dýchají e, asbestová vlákna, mohou být tedy postiženy tímto nádorem, ale kromě toho lidé ještě mohou pít vodu, která obsahuje asbest a asbestová vlákna. A z toho můžete zase onemocnit jiným nádorem. Já si tedy myslím, že tady bychom měli postupovat velice opatrně. Pokud bychom odstranili e, stropy pro asbest, neznamenalo by to automaticky, že občanům e, pomůžeme. Azbest se může dostávat do uh, řeky, lidé například vyhazují dlaždice, které obsahují azbest. A já bych tedy spíše chtěl, abychom se snažili získat eh, informace od občanů. Měli bychom vyvíjet tlak na členské státy, aby provedli zmapování situace, aby zjistili, kde se azbest nachází přirozeně a kde kde se tedy vyskytují kolem toho lidé. A musíme také nutit členské státy, aby se snažili eh, zbavit existujícího azbestu. Jenom v Piemontu, v Itálii, máme miliony čtverečních metrů stropů, eh, které obsahují azbest. Ty jsou tam stále ještě a pořád je to, a existuje to, je to nebezpečné. A nyní má slovo komise, prosím stručně, protože už nyní přetahujeme. <coughs> Excusez-moi, merci, monsieur le président. Écoutez, je pas... Omlouvám se, děkuji, pane předsedo. Já nemám eh, zase toho tolik, co bych dodal k tomu, co říkali europoslanci. Komise s tím souhlasí. Důležité je to, že máme směrnici a tak, když je správně aplikována, umožní nám vyřešit eh, řadu problémů. Samozřejmě pokud bude také e, správně probíhat transpozice v, člen, v členských státech, v tom případě se nám podaří velkou část problémů vyřešit. Problém s asbestem v práci Měli bychom to zasahovat do, zasadit do širšího rámce nemocí z povolání a zpráva, která byla nedávno Eh, publikována, která na internetu. Souvisí také s tím, že příští rok proběhne konference o eh, nemocích z povolání a tam se tomu budeme moci věnovat. Nicméně, my spolupracujeme s parlamentem, máme eh, v, v plánu pokračovat v této spolupráci a uvidíme, jak na to dále navazovat. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji vám. Chcete ještě něco dodat, paní Wills? Ano, já bych pouze vzhledem k času chtěla všem poděkovat za její příspěvky. Já doufám, že naše stanovisko bude kvalitní a nejdůležitější pro mě je zákaz chryzotilového asbestu. A to je zatím z mé strany všechno. Děkuji, děkuji všem kolegům za diskusní příspěvky k tomuto stanovisku a já jsem si také na Kypru udělal představu o tom, jak to vypadá s likvidací asbestu a my opravdu musíme přemýšlet o tom, jak budeme chránit občany před negativními dopady aspektu, Nyní jsme eh, absolvovali dobrou kvalitní diskusi, ale opět se sejdeme v 15 hodin eh, a budeme ve schůzi pokračovat. Děkuji.